Dobrý den všem přítomným. Zahájíme naše zasedání výboru, třeba že tu ještě nejsme všichni. Máme poměrně plný program a naši zpravodajové, chtěla bych požádat naše zpravodaje, abychom eh, skutečně drželi náš program, protože zpravodajové mají i další programy eh, za naší paní předsedkyně bych chtěla říci, že naše společné zasedání s Envy pro výměnu názorů o rámcové eh, programu do roku 2030 pro energetiku. Ta, toto zasedání se bude konat zítra odpoledne od 15 do 18, takže je tu tato změna. Další změna se týká bodu číslo 7 a to je prezentace ze strany komise návrh nařízení Ruského parlamentu a rady ohledně elektronických komunikací. Paní Kros přijde k nám na výbor a toto, tato prezentace se odehraje dříve jako bod 3. To znamená hned po tom prvním bodu, který se týká ocelářství. Bod 9 od kolegyně Ford je bude vyměněn za 12 o zprávě o provádění o vývoji a používání technologií zachycení a skladování uhlíku v Evropě a to na základě dohod mezi zpravodajkami. Naše další zasedání se bude konat ve Štrasburku večer. Eh, bude to jedno z, z těch speciálních zvláštních zasedání, které budeme mít v pondělí večer ve Štrasburku. Takže se pustíme do prvního bodu na pořadu jednání. Hned předám slovo zpravodajovi kolegovi Ďurkovi. Jedná se o akční plán pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě. Prosím. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Rád bych vyjádřil poděkování za to, že mohu v rámci výboru ITRE se zabývat situací ocelářství v Evropě a budoucnosti na základě zprávy z vlastní iniciativy. Ocelářství je jedním z klíčových eh, druhů průmyslu v Evropské unii. Jedná se o zpracování surovin pro další průmysl, ať už to je strojírenství, automobilový průmysl či další druhy průmyslu. Vzhledem k významu k ekonomickému významu eh, ocelářství neměli bychom zapomínat, že po druhé světové válce eh, toto bylo velice důležitou součástí integrace evropského kontinentu evropského průmyslu. Otcové zakladatelé se snažili koordinovat eh, ocelářské průmysly, jednotlivé aktivity ve státech Evropy. Eh, to také, ocelářství také souvisí eh, s ochranou životního prostředí. Inovativní ocelářské produkty jsou možností poskytovat výkonnost a energetickou účinnost v různých oblastech průmyslu. Ocel je stoprocentně recyklovatelná, nestrácí na kvalitě při recyklaci, což je zásadní při udržování zdrojů pro následující generace. Až 11 globální produkce ocele pochází z Evropy. Přes 500 ocelářských firm eh, v Evropě poskytuje více než pro 360 tisíc eh, eh, osob zaměstnání. Nyní eh, nabírá na významu produkce ocele v Číně. Ocela se, Evropa se ocítá eh, v zranitelné poloze, eh, pozici, protože se mění celková situace na trhu. Mm, průmysl je v krizi od roku 2009, nedošlo k trvalému růstu v této oblasti situace ještě zhoršena tím, že e, podniky mají e, komparativní nevýhodu e, proti jiným firmám z jiných částí světa kvůli vysokým cenám energií. To zbuzuje, celá tato situace zbuzuje obavy. Majitelé ocelářských firm v Evropské unii byli donuceli ke k snižování, částečnému snižování kapacity výroby. 40 tisíc pracovních míst se ztratilo za posledních několik let. Pro ekonomické eh, důvody, sociální eh, důvody a také pro životního prostředí je tedy velice důležité, aby eh, Evropská unie nadále byla významným producentem oceli. Zdá se, že na základě eh, akčního plánu mm, Evropské komise roku 2013 eh, může dojít ke zlepšení situace. Než se budu věnovat hlavním výzvám ocářského průmyslu, rád bych se podíval na eh, faktory ovlivňující ocelářství Evropy a jeho konkurenceschopnost. Jsou to čtyři hlavní body, do nichž lze shrnout tyto výzvy ocelářského průmyslu v současné době. Za prvé to jsou vysoké ceny energií, za druhé pravidla týkající se ochrany životního prostředí a komplikovaná administrativa s nimi související, za třetí omezení mezinárodního obchodu a za čtvrté to, to je výzkum a vývoj. To jsou ty největší výzvy pro ocelářský průmysl. Pokud dovolíte, budu se jim zabývat jednotlivě. Co se týče cen energií, Energetické kompetitivní ceny a bezpečné dodávky mají zásad, energie mají zásadní význam pro průmysl a včetně ocelářského průmyslu. Bohužel liberalizace trhu s plynem a elektřinou nevedlo ke snížení cen pro konečné uživatele. Podle odhadů energetické náklady eh, zabírají skoro 40 celkových provozních nákladů v ocelářství. Elektřina a Cox jsou zásadními zdroje energie. Já věřím a myslím, že se na to vzpomenete, že pan Buzek poskytl vynikající shrnutí toho, co je zapotřebí učinit, když byla přijata ta zpráva. Já se tím teď nebudu zabývat do detailu, možná později. Ale co se týče tedy té druhé výzvy, pravidla týkající se eh, klimatických změn. Eh, evropská eh, pravidla pro ochranu životního prostředí jsou nezbytná, je zapotřebí fungovaly ve vnitřním trhu, máme vysoké standardy, je, to, je důležité, abychom měli společné standardy Ocelářství hraje významnou úlohu pro, eh, pro udržitelnost v průmyslu, protože eh, potenciál snižování emisí prochází také ocelářským průmyslem. Je také pravda, že pravidla pro životní prostředí nejsou jen novými příležitostmi, ale také způsobují velkou administrativní zátěž a další zátěž pro průmysl. Změny cílu Evropské unie eh, probíhají příliš rychle a co s tím můžeme udělat? Pro období po roce 2020 klimatická politika Evropské unie musí být vybudována tak, aby zde byly technologická um, omezení uh, dána, um, harmonizována s eh, těmito cíly. Také se musíme zaměřit na to, aby eh, rejstřík pro, hliník, pro uhlíkové úniky byl jasně transparentně sepsán. Vzhledem k tomu, že tento druh průmyslu závisí také na eh, cenách eh, elektřiny, musíme se zaměřit i na to. Za třetí obchod. Výkonnost průmyslu, výkon e, sociálního průmyslu v Evropě samozřejmě závisí z velké části také na možnosti obchodovat e, s celým e, světem. Některé země využívají výhod tím, že kladou překážky nebo omezují, omezují možnost importu ocelářských výrobků, například používají celní baterie bariéry, e, používají dotace. Evropská unie musí silněji se postavit proti dumpingu a proti e, cenovým e, subvencím. Musíme jednat konzistentně, podle mě za čtvrté. To je otázka vývoje a výzkumu. Musíme se zaměřit na inovace. Hlavní silou ocářského průmyslu v Evropě je eh, zpracování, vysoká úroveň, vysoká technologická úroveň. Nicméně výkon těch nejmodernějších eh, továren se dostává k technologickým limitům, které vůbec jsou možné. To znamená, že další revoluční technologie by byly zapotřebí, abychom dosáhli dalšího snižování emisí, zásadního snižování emisí. Neboli jinými slovy, současné technologie nám neumožní dosáhnout ambicioznějších cílů je eh, k tomu zapotřebí velkého objemu kapitálu a my musíme umožnit ocářskému průmyslu, aby eh, takto postupovat mohl. Proto je zapotřebí, abychom všechna tato témata zašli do našeho dalšího eh, programu pro roce 2020. Ocelářský průmysl čelí velikým výzvám. Nyní se možná o těch největších výzvách, ale Evropa si nemůže dovolit, aby přišla o svou produkční základnu, aby se stala nevýznamným eh, producentem oceli. Ocářský průmysl nám umožňuje, abychom posiloval náš průmyslový, eh, naši průmyslovou základnu, abychom byli eh, dobrým hráčem na celosvětovém polihospodářské soutěže. A já se těším na vaše pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji. Máme asi půl hodiny na diskuzi. Myslím tedy, že to je prostor pro mnoho dalších eh, příspěvku. Začneme s novým zpravodaji a eh, Andresem Barerou za SAD, prosím. Gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, samozřejmě eh, vítáme předložení tohoto plánu pro oživení ocelářství. Acelářství je strategický sektor, ekonomicky významný, poněvadž eh, my v Evropě jsme druhý výrobcem na světě a my tedy eh, představujeme 11 světové produkce a především máme 330 eh, tisíc pracovních míst. Ocel je spojená s velice významným sektorem, jako automobilový sektor, elektronický sektor a kvůli nedostatečné poptávce, tak došlo poklesu poptávky po oceli o 7%, což je velký pokles. A kromě toho i to jde ruku v ruce s vyšší cenou energetiky, to je třeba vzít do úvahy a ocelářství tedy se musí i ekonomicky přizpůsobovat tak, musí se tedy přizpůsobovat takzvané zelené ekonomice, udržitelné. A tady se upřesňuje určitá strategie a tato zpráva je proto významná, poněvadž znamená, že může vytvořit normativní rámec a zde se teď jde o to, e, jaká poptávka potom, jak bude vypadat poptávka, tak aby ta nabídka byla tedy dostatečná. Zde samozřejmě v Evropě my máme tedy eh, různé tedy eh, Eh, služby, veřejné služby nebo veřejné investice do infrastruktury a tak dále. A to je určitá poptávka, kterou je třeba od, od, odhadnout a samozřejmě zároveň je třeba i bojovat proti, mm, proti nekalé soutěži z jiných zón ve světě, a i, ale v rámci Evropy existují tedy Mm, eh, takovéto různé praktiky, nekalé praktiky, eh, které jsme viděli na konkrétních případech různých podniků. A potom je to i otázka tedy nákladů na energie. Jak jsem řekla, to je skutečně velký problém. Je třeba i posílit vnitřní trh s energiemi, energetickou efektivitu, posílit tedy účinnost i stanovit si určité plány dlouhodobé spotřeby. Tento průmysl tedy musí inovovat, vyrábět nové produkty, inovovat procesy, inovovat výrobky, které již jsou na trhu. Zde je tedy ten ekonomický faktor co se stane teď se strategií Horizont 2020, jak to bude vypadat s vědou, výzkumem a i jak to bude vypadat s těmi eh, eh, fondy, které se poskytují těm postiženým regionům, aby se mohly adaptovat po ztrátě tohoto průmyslu. Takže ale to nemůže zůstat pouze na papíře. Je třeba, aby ocelářství v Evropě skutečně bylo udržitelné konkurenceschopné odvětví a je třeba přijmout tedy opatření krátkodobá i dlouhodobá. Říkám i krátkodobá. Samozřejmě zde došlo k velkému poklesu, tedy o 27% a recese od roku 2008 eh, mm, nás zasáhla významnou měrou. Proto je třeba se adaptovat a především eh, nám socialisty, socialistům leží na srdci i sociální aspekt. To znamená, aby ti pracovníci se mohli přizpůsobit, eh, tedy ti, kteří případně budou propuštěni aby se mohli přizpůsobit nové situaci a je třeba tedy se snažit jim nalézt nové pracovní příležitosti. A e, proto zde děkuji zpravodaji. My samozřejmě předložíme pozměňovací návrhy, a kterými se budeme snažit návrh vylepšit. A děkuji komisi, která se snaží tímto plánem vyřešit problém tohoto významného odvětví v Evropě. Děkuji kolegyni Barejra a kolega No. no. E, to je oczywiście bardzo dobrze, że komisja przysyła... Děkuji, děkuji, pane předsedo. To je mm, velice aktuálně dobré, že jsme dostali na stůl další takový, e, takovýto dokument komise, který se týká tohoto klíčového průmyslu v Evropě. A jak jsme eh, slyšeli, tak řešení problému je zatím nedostačující. Samozřejmě konkurenceschopnost je klíčová eh, věc pro všechny. Jde o i další dokumenty, nebo jako je ekodesign a podobně. Ale to, co tady čteme, to je pouze částečná odpověď. Regulační, normativní rámec je důležitý a ale je to, to není eh, zásadní eh, odpověď na problém ocelářství, protože mm, eh, ocelářství čelí celé škále problémů a to především problémem jsou ceny energií a ty se stanovují zde v Bruselu. A potom problém je, jsou ty ekologicky zaměřené politiky které v podstatě nerespektují stávající potřeby tohoto odvětví. A rovněž i politika boje proti změnám klimatu. Ta nejenom, že je nákladná, ale i dost nestabilní. Nezapomínejme, že ocelářství Eh, eh, když investuje, tak je to na dlouhou dobu. A mm, zde třeba zavádění systému ETS. Tady vysíláme určité signály a my to eh, potom neustále měníme v průběhu pořád tedy děláme nějaké úpravy toho systému obchodování s emisními povolenkami ETS. A zde i tedy omezujeme, omezujeme ty eh, emisní povolenky, které se eh, poskytují bezúplatně. To není dobré pro toto odvětví. Toto odvětví se nemůže vyvíjet, poněvadž po každé z Bruselu vysíláme signál, že se věci mění, což má samozřejmě dopad na každodenní chod ocelářů. A nyní tedy i e, čelíme tomu dalšímu problému, že firmy odcházejí, aby mohly tedy e, provádět své emise jinde, takzvaný carbon leakage. Zde e, prostřednictvím pomocí bychom měli se snažit tuto nemoc vyléčit. V Bruselu teď řešíme obrovský problém a to je financovat obecně jakékoliv nápady, myšlenky. A když někdo říká, že státní pomoc vyřeší všechno, samozřejmě to je omyl. Státní pomoc, která je k dispozici v některých členských státech, tak ta naopak může snadno vést k tomu, že dojde k narušení na trhu, pravidel na trhu. Ocelářství v podstatě se netýká pouze jednoho či dvou států. Ne, to se, to se týká 23 členských států, samozřejmě, které se ale nachází v různé hospodářské situaci. Ehm, toto sdělení, jak říkám, problém nevyřeší. A my zde v parlamentu mm, e, nedostatečně řešíme otázku cen energií a e, vůbec stavu průmyslu v Evropě. Děkuji. A nyní má slovo kolega Gierek. Prosím. Děkuji bardzo. Šanovní koledzy. Děkuji vám mnohokrát. Dámy a pánové, současná hospodářská krize nám ukázala, že průmysl opouští Evropskou unii. Evropské unii platilvalo dogma, na jehož základě jsme tvrdili, že se nacházíme v postindustriální době a zaměřujeme se tedy na služby. Další dogmata jsou klimatického rázu a vedle nich je tu však absence skutečné industriální politiky, ať už se, to jedn, ať se jedná o ocelářský průmysl nebo automobilový průmysl. Evropa takto ztrácí svou váhu eh, v oblasti konkurenceschopnosti. Ocelářství je základem pro mnoho dalších průmyslových sektorů. Poskytuje materiál pro tyto druhy průmyslu. A je také eh, vysok, eh, průmyslem s vysokým potenciálem, a eh, má tedy velký potenciál i co se týče emisí CO2. Od konce druhé světové války jsme svědky výrobních postupů, které neodpovídají době. A proto země, které mají eh, hodně šrotu, by také měly eh, poskytovat eh, možnost výroby malým podnikům. Energetická politika a politika životního prostředí, které nejsou správné, způsobují to, že některé členské státy musí dovážet mnoho surovin a materiálu například vzácné eh, zeminy. Bohužel toto všechno má negativní dopad na konkurenceschopnost. Snažme se zauvažovat nad eh, doposud užívanými eh, špatnými řešeními. Možná, že nevyřešíme všechny problémy hned, ale možná přejdeme definitivnímu pádu. Sí. Děkuji. kolega eh, Mesáros. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm a bizottság javaslatát, hogy... Děkuji vám, paní předsedkyně. Vítám návrh komise, abychom se zaměřili na konkurenceschopnost a udržitelný vývoj ocelářství v Evropě, protože je pravda, že jsme se na to podívali opravdu v poslední chvíli. V posledních letech Došlo k 27% snižování tohoto průmyslu v Evropě, což také má dopad na HDP eh, a my bychom si přáli, aby se navyšoval eh, poměr ocelářství v celkovém HDP. Ocelářství vždy, vždy bylo tím odvětvím průmyslu, které jsme měli v Evropě, které bylo silné. A já bych chtěl hovořit také o budoucnosti tohoto sektoru, jak už kolegové na to upozornili. Nechci opakovat čísla, ale podíváte-li se na 177 milionů tun, eh, které produkujeme, vidíme, že Čína je napřed eh, a naše kvalita je lepší eh, oproti čínské, oproti ruské. Náš vynikající kolega kolega Dirk už nám poskytl eh, skvělé zhrnutí problémů, eh, které zapotřebí řešit a zhrnul je do čtyř velkých eh, oblastí, v níž bychom měli přijmout kroky. Je to otázka energií, obchodních omezení, inovací a podobně. A bylo by opravdu dobré, Kdybychom mohli zajistit, že v 23 členských státech, kde jsou ocelářské firmy a mm, výrobny, e, nedojde k dalším škrtům, dalšímu snižování. To je nebezpečný trend, který je třeba za každou cenu zastavit. Do budoucnosti si přejeme podporovat moderní e, suroviny. A evropská ocel je takto vysoce kvalitním e, materiálem, surovinou a měli bychom se zaměřit na hlubší další rozvíjení tohoto eh, materiálu. Eh, skupina pracující na vysoké úrovni, tak jak byla navržena komisí, by se jim to měla zabývat. Je zapotřebí, aby docházelo k výměnám informací, aby tento systém fungoval, ale myslím, že to ještě všechno nestačí. Nepochybně Nemůžeme zachránit ocářský průmysl, aniž bychom obětovali finanční prostředky. Potřebujeme na to finanční e, oběť. E, je zapotřebí reagovat na ty čtyři body, o nichž hovořil pan Dürk. Musíme mít musíme jít na určité ústupky, určitým způsobem podporovat eh, tento průmysl, abychom mu pomohli. Pan Šimanský, myslím, že to velice jasně a důležitým způsobem vyjádřil Eh, státní subvence mohou eh, pokřivit eh, trh, ale toto je oblast a doba, kdybychom mohli poskytnout pomocnou ruku. Podívejme se na Slovensko od roku 2012 v Košicích, ocelárna zaměstnává pracovníky, eh, zaměstnávají po desetiletí a nyní chce tuto továrnu prodat. A mm, určité ústupky byly učiněny eh, slovenským státem a výměnou za to zaměstnanci tedy nebyli masově propuštěni. 260 milionů eur kompenzací bylo zapotřebí na takovouto kompenzaci. Pokud se na to podíváte z celkové pohledu, jak vypadá tedy situace v celé Evropě, pokud si přejeme mít ocářský průmysl, musíme jednat. Jak už bylo zmíněno, ocel je velice důležitá pro stavebnictví, pro automobilový průmysl a musíme e, importovat co možná nejméně ocely z Ruska a jiných zemí. Viděli jsme, že tu jsou veliké problémy způsobované snižováním kapacity produkce ocely v Evropě. Možná bychom mohli situaci zlepšit, kdybychom se podívali na, na stranu poptávky a začali z této strany. Já bych chtěl také přispět e, k tomuto tématu abychom mohli zlepšit ten původní dokument, pokud, budu k tomu, pokud to mohu tak vyjádřit. Určitě podpořím zpravodaje. Děkuji. Děkuji vám. Slovo má kolega Royl. Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Kollegen, nur drei kurze Anmerkungen. Erstens, Děkuji, kolegové, jenom pár poznámek. Za prvé chci poděkovat panu Gierkovi za úvod. Za druhé, ocelářství je klíčovým odvětvím a v podstatě to bude takový test pro to, eh, zdali Evropa je pro průmysl nebo proti průmysl. Žádné polovičaté odpovědi neexistují. Buď chceme průmysl, opravdu a myslíme to tak a přijmeme k tomuto řádná rozhodnutí, anebo nechceme. A týká se to spíše ocelářství jako takového a ne jednotlivých firm, tak jak to často spíše vidíme. A dále. To se nám, tady se nám ukazuje, do jaké míry evropská politika do věcí zasahuje. Pokud chceme Eh, pokud jsme tedy mm, to, mm, ten, toto odvětví eh, podrobili různým mm, tedy eh, břemenům, a tak potom se nedivíme, nedivme, že lidé přichází o práci. Musíme tedy snižovat náklady, které nese tento průmysl, anebo i aspoň nezvyšovat. A dále asi bychom měli možná Eh, eliminovat ta zvláštní pravidla, která jsme přijali pro tento průmysl. A my jenom litujeme, že mm, ocelářství přichází o pracovní místa. Nám tady ve výboru musí být úplně jasno, co chceme. Evropský parlament musí bojovat jasně, razantně za ocelářství, pokud chceme zachovat pracovní místa a vše, co je s tím spojeno, tak je třeba začít s tím pracovat teď. A na to musíme mít jasno. Ano nebo ne. Děkuji. Paní předsedkyně, milí kolegové, je třeba si uvědomit, že za 15 let podíl váhy průmyslu v evropském HDP pokleslo z 20 na 15 To je fakt. A řadě odvětví dochází k zavírání podniků, k restrukturalizacím a především v řadě odvětví máme e, podniky, které se stěhují mimo Evropskou unii. Totež platí i pro toto strategické odvětví, tedy pro ocelářství. Náš zpravodaj, kolega Gjörg, má zcela pravdu, když říká, že stále přece budeme mít potřebu, eh, abychom zde v Evropě měli eh, tuto výrobu, tedy ocel, plech, plechy, válcovny. A eh, tady jde o pokrok. Pokrok v metalurgii je takový, že čím dál méně a méně potřebujeme obrovské objemy ocelář, ocele, Například, kdybychom měli zrekonstruovat eh, Eiffelovu věž identicky, tak jak je teď, tak již bychom potřebovali pouze třetinu oceli, než eh, to, co bylo použito. Tedy pouze třetinu, když bychom ji chtěli eh, zcela identicky znovu postavit. Takže změny v metalurgii, ano. Ale problémy evropského průmyslu nejsou pouze tyto, ale, jak zde bylo správně řečeno, Především jsou to energetické náklady, tedy ceny za energie, potom ty eh, různé poplatky za eh, životní prostředí. To neplatí ani čínský průmysl, ani americký průmysl a výsledek je, jaký je. Eh, průmysl investuje nadále mimo Evropu. ArcelorMittal investuje do, v Asii, v Jižní Americe, v Americe a v Evropě zavírá. Katar Steel totež. Já jsem se nedávno setkal s doktorem Edrem, velký šéf Verst Alpin, třetí evropský výrobce. A oni staví novou továrnu ve Spojených státech amerických a tam budou vyrábět surovinu pro svůj průmysl v Evropě, pro své podniky v Evropě. Proč? A to poněvadž především ty náklady na energie jsou tak vysoké zde. Eh, náklady na energie v ocelářství jsou vyšší než náklady na mm, pracovní sílu a my v Evropě um, jim eh, umožňujeme nebo my povolujeme to, aby se zvyšovaly náklady na energie, aby mm, my nechceme tedy, aby se investovalo třeba do břidlicového plynu a podobně, protože věříme, já nevím kde čemu, ale třeba ve Spojených státech břidlicový plyn eh, snížil eh, ty náklady eh, o dvě třetiny a takže třeba takový eh, výrobce potrubí francouzský, když, který vyrábí tedy roury, tak samozřejmě potom si řekne, lepší budu investovat ve Spojených státech kvůli nákladům na energie. My si nemůžeme dovolit ten luxus, že chceme zachránit, zachránit celou eh, planetu tím, že za to obětujeme evropský průmysl. A teď eh, samozřejmě Gerek nám moc nevysvětlil, proč za 15 let teplota eh, nestoupá, i když se zvyšuje emise CO2. Ale pořád my přemýšlíme stejně, jako předtím. Snižovat, redukovat, redukovat, eh, ať žije Kyoto. Ale Kyoto, to eh, byla Evropská unie ještě plus Lichtensteinsko, Austrálie, Norsko a nová australská Eh, vláda ta zavřela eh, ten svůj komisariál změny klimatu. Všechno zlikvidovali a já se se všemi tady vsadím, o co chcete, že do konce roku Austrálie eh, vystoupí z Kyoto, stejně jako Japonci, Kanaděni, Američani, Novozelanděni a zůstane tam pouze v tom Evropská unie, která ale vydává pouze 11 globálních emisí CO2 skutečně se domníváte, že když mi eh, to ještě že eh, budeme takto schopni kompenzovat eh, tedy ten přebytek emisí, které emituje Čína a ostatní Evropa. Byla vybudována přece původně jako společenství uhlí a ocely. To je samý počátek Evropy. A pokud Evropa skutečně chce zůstat průmyslovým empiriem, e, e, tak musí e, už skončit s tím, že bude zatěžovat příliš velkými náklady náš průmysl, včetně ocelářství, protože to jsou výdaje, které naši konkurenti nenesou. Děkuji, kolegové. Takže jste eh, došlo k prodloužení seznamu řečníků, jak vidím, takže hm, já eh, nechci samozřejmě eh, prodlužovat tu dobu. Já proto bych ráda, aby v této druhé fázi diskuze, abyste to zestručnili, takže dvě minutky, protože jinak bychom hm, příliš překročili plánovanou dobu. A teď dám slovo kolegovi Henningovi a takže s tím, že mu doporučuji Kreuzmann, Lager a potom eh, Hitler a potom komise, která také bude reagovat. Takže prosím o vaši součinnost. Euh, Děkuji, pa, paní předsedkyně. Takže, no, takže příště, ale by to mělo být tak, že všichni budou mít dvě minuty od samého počátku. Já souhlasím částečně s tím, co řekl pan Royal a souhlasím pouze s částí toho, co řekl můj předchůdce. Ano, potřebujeme uh, průmysl. Ano, potřebujeme eh, silné ocelářství v Evropě, poněvadž tvoří pracovní místa, protože vytváří dobrá pracovní místa, dobře placená, která se orientují na e, e, tvorbu bohatství. Ale ocelářství je, e, je tedy, e, ocelářství je tedy eh, odvětví, které ne, že by trpělo těmi příliš velkými náklady, ale tou nekalou soutěží z těch ostatních eh, nově rostoucích ekonomik, protože tam ty podmínky jsou jiné. Já budu hovořit o tom, co znám Francie. ArcelorMittal se usadil ve Francii. Myslíte si, že francouzské ocelářství by nebylo schopno produkovat za konkurenceschopné ceny a získávat odběratele? Ano, ale strategie, kterou vedl pan Mittal, byla tato. To znamená kupovat na úvěry náklady, nechat to, aby, tak, aby to v podstatě platili za to, aby za to platili zaměstnanci, to znamená vyčerpat všechny eh, ty mm, prostředky a mm, využít veškeré ty patenty eh, a potom se eh, usadit jinde. A pokud jsme přesvědčeni, že mm, že, že francouzský průmysl trpí pouze těmi vysokými náklady, to jste nic nepochopili. Vy jste, my jsme, e, e, jsou to ty supy jako, ampir, jako Mital, kteří v nás vyčerpali a zavírali potom vysoké pece ve Francii a investovali v Indii. A co potřebuje evropský průmysl a ocelářství v Evropě? to se netýká pouze tedy samozřejmě, eh, eh, sam, to se týká tedy nejenom výroby ocele, plechu a podobně, ale, ale automobilového průmyslu, leteckého průmyslu a tak dále. To jsou stovky tisíc pracovních míst, které na tom závisí a my musíme se chránit proti bezprecedentním útokům. A právě to je to, co potřebuje náš průmysl. A teď končím. Je, musíme tedy přesvědčit naše eh, podnikatele, aby neinvestovali jinde a že tam tedy půjdou s vizí velkého zisku. Ne, aby vyráběli nadále eh, na evropském území, tak aby evropské území přežilo. Kreuzmann. Děkuji, Kreuzmann. Vielen Dank, Frau Děkuji za slovo. Já se budu snažit o stručnost. Souhlasím se vším, co řekl pan Roll. Ještě jedna drobná poznámka. U nás naše německé ocelářství my neprodukujeme pouze ocel. Rovněž připravujeme řešení, řešení pro klienty tohoto odvětví. Ovšem, pokud bychom řekli, že je to energeticky eh, nesmírně náročné a budeme muset dovážet ocele z jiných zemí, tak bychom udělali obrovskou chybu, protože my potřebujeme toto odvětví, potřebujeme toto odvětví, které představuje a poskytuje řešení pro své klienty. Proto je nesmírně důležité v celém řetězci. Proto skutečně Evropa musí být místem, ve kterém budou pokračovat naše odvětví, ve kterém budeme nadále budovat a proto potřebujeme ocelářství. Právě proto potřebujeme udržitelné energie a samozřejmě potřebujeme energie, které si můžeme dovolit. Děkujeme, pan kolega Lange. Děkuji za slovo. Milí kolegové, kolegyně, souhlasím s tím, že základní podmínky ocelářství se nesmí zhoršovat. Ovšem velikým problémem je i to, že poptávka klesá. V roce 2007 jsme měli 14,7 milionů automobilů. V současné době je to pouze 11,2 milionů. To znamená, že přes 2 miliony aut zde v poptávce chybí. To znamená, že samozřejmě, že to může mít obrovský dopad na uh, Mm, právě toto odvětví ocelářství, kde ta poptávka je pouze 30% ve srovnání s tím, jak to vypadalo před krizí. To znamená, že skutečně ta poptávka, to je záležitost, kterou musíme vzít v potaz a tato poptávka po ocelářských produktech by měla být zvýšena. Další veliký problém jsou samozřejmě další nové činitelé, nové prvky, nové subjekty, například Newstel Steel Abu Dhabi, které eh, vysílají, posílají poté své výrobky do Evropy, dále jsou to konkurenti dokonce i v Turecku, v Rusku. Čili to jsou podle mého názoru dva faktory, na které nesmíme zapomínat. Na jedné straně je to poptávka, která by měla být posílena, a samozřejmě, že musíme posílit i inovace, tak abychom čelili konkurenci to znamená, že naše konkurenceschopnost musí být samozřejmě zvýšena. Nesmí nesmíme zapomínat ani na ceny energii. Výzkum, vývoj, to je zásadní oblast, protože Ocelářství to není pouze ocel, je to flexibilní oblast, máme zde vysoké špičkové technologie, je to samozřejmě profitabilnější než to, co vidíme, co tam přichází z Ruska. A pokud chceme změnit strukturu v celé této oblasti, jistě, že to bude mít dopad i na pracovní místa. ECS se 50 let podporovala úspěšně e, naše odvětví. Ovšem samozřejmě, že na to nesmíme e, zapomínat. My musíme všichni společně, společným úsilím restrukturalizovat celé toto odvětví. Děkujeme. Další paní kolegyně, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala panu Gebelsovi za úvodní slovo, podporuji vše, co bylo řečeno. Pan Kreuzmann a i pan Weiler podpořili slova pana Gebelse, pokud chceme mít um, funkční průmysl v Evropě, musíme samozřejmě udržovat naše ocelářství, musíme reagovat na všechny tyto základní problematické prvky, o kterých jsme se zmínili. Nejde pouze o ocelářství, které nám odchází do jiných regionů světa. Například i v mém regionu jsme měli podobné zkušenosti. BMW které již nevyrábí eh, automobily v Evropě, ale v Americe. A my nesmíme zavírat před touto realitou oči. Dochází k této eh, delokalizaci posledních několik let a pokud eh, se tomu nebudeme věnovat, podobně jak se o tom zmínil pan Goebbels, záleží i na klimatické politice, na um, energetické politice, jinak prostě pokud se tomu budeme věnovat, tak budeme na tom ztrácet. Dále je to celý dodavatelský řetězec, musíme podpořit poptávku, musíme podpořit výzkum, vývoj v této oblasti protože jinak samozřejmě celý tento řetězec, celé toto odvětví z Evropy odejde. A to je dnešní rozprava. To, je, to jsou otázky, které musíme věnovat pozornost. Myslím si, že je to skvělá zpráva a já ji budu podporovat. Chtěla bych vám sdělit, že uzavřu řečnický seznam, protože už nemáme čas. Rubik, Březina a Troutman. Budeme mít příležitost se dále vrátit k tomuto tématu, až budeme hovořit o pozměňovacích návrzích a později. Kolega Rubik nyní, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych také chtěl poděkovat zpravodajovi. Jde o to, kdy budeme chtít když budeme chtít v Evropě něco spotřebovávat, musíme si rozmyslet, co chceme vyrábět. Je tu určitý řetězec, který se nyní nachází pod silným trakem, tlakem. Musíme počítat se surovinami, s cenami energií, eh, s náklady na mzdy zde máme velice dob- na dobré úrovni oproti jiným částem světa. Pokud toto všechno chceme udržet, musíme si rozmyslet, jaké strategie budeme prosazovat. Máme silné kompetence. Eh, po celém světě je velká eh, konkurence. Samozřejmě, že to jsou eh, Eh, například nevládní organizace, které si vzali za cíl vyhnat průmysl eh, z Evropy. Je tu řada různých zájmů. Neměli bychom naletět těmto nevládním organizacím, které se dívají na věci jednostranně, ale měli bychom podporovat průmyslovou výrobu jako výbor ITRE bychom měli vypracovat studii, aby bylo patrné, v čím zájmu jednají tyto nevládní organizace, kdy se snaží vyhnat průmysl z Evropské unie. To bude mít katastrofální dopad. Pan kolega Březina, prosím. Eh, děkuji za slovo. Eh, vážení přítomní, přes všechno, co říkáme o technologiích, o vývoji, a to v tom ani ocelářství není výjimkou, eh, tak ani ocelářství není výjimkou z mnoha energeticky intenzivních eh, oborů, eh, které Evropu opouští. Pokud nevytvoříme takové podmínky, aby naši výrobci měli podobné ceny energii, jako mají jinde ve světě, kapitál se prostě a jednoduše neúprosně přelije do těchto oblastí. Přemýšlejme o tom, že jako Unie eh, velmi často máme nevyslovené paradigma drahých energií Drahé energie ničí náš energeticky intenzivní průmysl a dokud nebude technologicky, legislativně vyřešeno, aby i naši výrobci měli podobné ceny, jako mají výrobci ve Spojených státech a v Číně, neudržíme tento průmysl v Evropě. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, kolegyně Trautmann. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych především chtěla plně podpořit to, co řekl kolega Goebbels, poslanec, který na této platformě eh, již jednal s francouzi, belgičany a lucemburčany ohledně problému související s osářskou firmou ArcelorMittal. Sdílím jeho analýzu situace, jedná se o nutnou finalizaci, která změnila způsob financování, která eh, změnila to, co je zapotřebí eh, k tomu, abychom mohli poskytovat materiál automobilovému průmyslu, strojírenskému průmyslu, stavebnímu průmyslu a dalším novým technologiím. Takže zapotřebí bychom tlačili jak na členské státy, tak na Evropskou eh, komisi, abychom měli silnou a udržitelnou průmyslovou oblast v oblasti ocelářství Můžeme hovořit o nákladech na pracovní sílu, o kapitálech, ale nic nenahradí průmyslovou strategii. A já si myslím, že bychom měli také získat odpověď od komise ohledně eh, ceny uhlí, a, eh, ohledně toho, co zapotřebí pro pece eh, a další vývoje těchto technologií. Máme výzkumný program. Nebylo by zapotřebí výzkum v oblasti Eh, ocelářství eh, s tímto připojit, aby docházelo také k výzkumu v oblasti energií a vzájemnou propojení těchto eh, výzkumných programů. Děkuji. Děkuji. Tímto je uzavřena naše rozprava. Já předám slovo panu Pellegrinimu za komisi. Prego, Pellegrini. Thank you very much. I'll uh, try to be short because there A se pokusím o stručnost. Zaznělo jste mnoho příspěvků. Volte, abych začal tím, proč se nacházíme ve stávající krizi Poslanci Evropského parlamentu, kteří vystoupili, identifikovali několik faktorů. Všichni hovořili o tom, že to, ten jejich faktor je ten nejdůležitější. Ovšem já bych řekl, že je zde celá kombinace těchto faktorů a další záležitost, která je propojená i s nízkou poptávkou v této oblasti, především eh, ve, eh, konstrukčním průmyslu, automobilovém průmyslu. Někteří poslanci o tom hovořili, že je to jeden z nejdůležitějších faktorů. Ano, to je pravda. A další faktor, o kterém jste hovořili, je nekalá konkurence. To je rovněž zastoupeno i v našem sdělení. Čím dál tím více vidíme různých omezujících praktik, které se začínají uplatňovat v některých členských státech. A zároveň souhlasím s tím, co bylo řečeno, co zaznělo i zde. EU legislativa, především pokud je o klima, stálo naše ocelářské odvětví opravdu hodně tam v tom akčním plánu se hovoří, že my budeme samozřejmě kombinovat ten dopad legislativy ze strany komise. To děláme, nejenom teda to sdělení, které jsme prezentovali dneska. Máme k dispozici studii, kterou bychom mohli vašemu výboru předložit. DG Enterprise to má na svých webových stránkách. Vidíme, že náklady regulace EU především v krizovém období, například v roce 2009, rovněž hrálo zásadní roli, pokud jde o náklady a dopad na toto odvětví a právě proto ten profit byl vykompenzován tím dopadem negativním ze strany legislativy. Čili já rád bych řekl, že všichni máte pravdu, nejde o jeden faktor, jde o kombinaci všech těchto faktorů. A nyní vystoupení zpravodaje. To je pan Djurk ten identifikoval čtyři hlavní kapitoly této zprávy a já bych řekl, že my s tím souhlasíme, to znamená energetické ceny, klimatické změny, o, o, omezení v oblasti výroby a výzkum a vývoj. A já bych řekl, že zde ještě chybí sociální dimenze jako další kapitola. Mnoho poslanců, kteří vystoupili, se odvolávalo na mnoho těch navrhovaných um, ukončení provozu v mnoha členských státech. My já si myslím, že bychom mohli říci, že strukturální fondy bychom mohli využít právě tímto způsobem v rámci restrukturalizace tohoto odvětví. A tyto fondy bychom mohli využít nejenom, abychom pomohli restrukturalizaci, ale rovněž na různá přeškolování, školení, protože vidíme, identifikovali jsme zde nedostatečné dovednosti, znalosti v této oblasti. Právě proto bychom měli mít fond k dispozici, který by umožnil těmto pracovníkům se rekvalifikovat. Klimatické změny to je jedna z oblastí. Všichni, kteří vystoupili, se zmínili o nákladech na ocelářství z této oblasti. Ovšem z ETS systému obchodování s povolenkami můžeme těšit něco pozitivního. V našem sdělení chceme, aby členské státy ví, nosy z této oblasti využili na energeticky náročné odvětví. Je zde tato možnost, to znamená využít tento ETS systém. Ovšem členské státy to neudělali, protože využívají tyto prostředky ne, aby reinvestovali, ale aby doplnili svůj rozpočet. A toto je věc, o které uvažujeme. To znamená, že by to bylo, navrhli bychom, aby to bylo povinné využít eh, právě tyto prostředky, které by se mohly využít pro výzkum a vývoj. A druhá, poslední poznámka, výzkum, vývoj. Mnoho z vás se o tom zmínilo. My se budeme snažit za stranu komise využít právě Horizon 2020 pro financování mm, partnerství PPP, které jsou důležité Stále my, my tomu říkáme, to znamená, mm, že zde využíváme všechna odvětví, která zpracovatelská odvětví mm, patří sem právě i ocelářství. A my se budeme snažit využít právě maximum z této oblasti partnerství PPP To no a soukromého sektoru samozřejmě že pomůžeme panu zpravodaji i na přípravě návrhu této zprávy. Děkuji vám, pane doktore Pellegrini, za to, že jste dokázal v tak krátkém čase říct tolik důležitých věcí. Nyní má opět slovo pan zpravodaj k závěrečnému příspěvku. Víme, že budeme ještě spoustu času se k tomu vrátit. Eh, Děkuji za slovo, paní předsedkyně, budu stručný. I když bych velice rád odpověděl na vše, co zde zaznělo, samozřejmě eh, Eh, to nelze. Takže dovolte, abych zareagoval na to, co řekl pan Royal, který řekl, že nemůžeme eh, přijmout nějaký polovičatý přístup. Buď jsme pro nebo proti ocelářství. Musíme přijmout jasný postoj v této věci. Domnívám se, že intenzivní charakter a hloubka této diskuze zde ukazují, že výbor ITRE je, stojí na straně ocelářství. A možná bych ještě doplnil jednu věc, která je pro mě jasná a vyplynula z diskuze, že se musíme zaměřit na vysoké ceny energií, na e, pravidla na ochranu životního prostředí, na komplikovanou administrativu, byrokracii, obchodní restrikce a financování iniciativ do vědy výzkumu. Jak zde zaznělo, i musíme zvážit sociální dopady všech těchto faktorů, poněvadž toto by mělo jasně z té zprávy zaznít. Jde o odvětví, e, e, na kterém v podstatě byla vybudována jednota Evropské unie. A takže i tuto roli musí nadále toto odvětví hrát. Velice se budu těšit na náměty od kolegů, které zakomponují do své zprávy. Děkuji. Děkuji kolego. Pozměňovací návrhy 13. listopad a poté budeme hlasovat ve výboru ITRE 16. Takže zde určitě je dost času, abychom mohli připravit dobré návrhy. A teď přejdeme k dalšímu bodu programu, jak jsem již řekla na začátku, takže zde došlo ke změně programu hmm, dopoledne. A hned dám slovo doktorovi Viola, aby prezentoval tento balíček který určitě vzbudil velkou pozornost v různých státech, takže prosím, 15-20 minut máte čas, tedy dobu, kterou budete potřebovat, abyste vysvětlil, o co jde. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, dámy a pánové. Pro mě to potěšení i čest, že jste mě pozvali, abych zde poprvé vlastně prezentoval eh, nařízení Eh, a balíček, který se týká Connect a mm, spolu se sdělením jsme tento balíček přijali 11. září. Skutečně je to pro mě velké potěšení, poněvadž zde teď vám mohu vysvětlit krok za krokem, Eh, jak vypadá, jak je koncipováno toto nařízení. V podstatě je to první teprve kontakt. Určitě ještě proběhnou další jednání a samozřejmě Evropská komise velice ráda vám poskytne jakékoliv informace, které by váš výbor si přál. Za prvé, celkový kontext. Proč toto nařízení? Jaký je smysl, především když se podíváme na vývoj eh, informačních komunikačních technologií a jaký je jejich dopad na růst pracovních míst v Evropě. Určitě dobře víte, že jsme eh, provedli eh, revizi digitální agendy a zaměřili jsme se na klíčové cíle. A tyto klíčové cíle se otočily tedy v podstatě eh, změnili kurz tak, aby veškerý vývoj IKT v Evropě byl zde pokryt. Základní infrastruktura, a to především regulace infrastruktury. Proč zde zdůrazňujeme tuto regulaci? Protože zde my jsme, my jsme se dohodli na tom několikaletém finančním programu, kde se bude um, i podporovat Connecting Europe Facility, ale snížilo se to o jednu miliardu euro. To znamená, že eh, leda, že by došlo k nějaké další revizi, tak eh, v podstatě zde eh, tedy to financování veřejné financování se bude týkat tedy těch global networks, těch globálních mm, sítí a soukromé finance také poplynou tedy do širokého pásma. Proto je toto nařízení důležité. Další prvek eh, té revize je transformace veřejných služeb ve smyslu toho, eh, eh, co můžeme udělat, aby tyto veřejné služby byly efektivní, zvýšila se jejich kvalita a aby nebyly ztrátové a naopak, aby se staly eh, ziskové i ze sociálního pohledu, tím myslím zdravotnictví, administrativa eh, a tedy to, co digitální svět může nám poskytnout, poskytnout občanům za služby. Další eh, dovednosti a hm, pracovní místa. Nyní v této oblasti máme milion hm, prázdných míst v oblasti informačních komunikačních technologií. To je třeba si uvědomit. Skutečně je zde obrovský problém s nezaměstnaností mladých lidí na straně jedné a zároveň zde eh, ten, kdo má eh, ty správné kvalifikace, dovednosti, tak má velkou příležitost najít místo. Eh, komise tedy i předložila sdělení otevření systému školství vzdělávání, kdy se budou více využívat digitální technologie. Takže dovednosti to je ústřední aspekt mm, mm, mm, této efektivní strategie v Evropě. Samozřejmě zabezpečení sítí, to je nezbytný předpoklad, e, jistota, pokud jde o autorská práva, pravidla autorských práv a potom cloud computing, to je důležité vůbec pro to, abychom mohli e, splnit cíle. Evropská rada v březnu apelovala na eh, komisi, aby předložila opatření a v podstatě teď poprvé eh, my jsme začali eh, tedy revidovat pokrok, pokud jde o digitální jednotný trh, pokud jde i o telekomunikační jednotný trh. Zaměřili jsme se na přípravu Evropské rady, a abychom tedy skutečně předložili konkrétní opatření, jak jsme byli požádáni, tak aby ty základní prvky strategie informačních komunikačních technologií v Evropě byly dosaženy v patřičné lhůdě. Jak jsem řekl, to je zásadní předpoklad pro rozvoj konkurenceschopnosti růstu v Evropě a je to důležité i pro eh, eh, naši konkurenceschopnost vůči zbytku světa. Balíček, který byl přijat 11. Jak jsem řekl, v podstatě se stává ze tří částí. Za prvé to sdělení, které stanovuje vizi takzvaného jednotného telekomunikačního trhu a stanovuje se zde celá řada kroků, které je třeba přijmout, abychom skutečně eh, zajistili úplnou harmonizaci na tomto trhu v Evropě Dále je to doporučení, které se týká oceňování a zákazu diskriminace, kdy doporučujeme nejlepší postupy eh, pro to, abychom zajistili stabilitu eh, regulovaného eh, přístupu k sítím, především širokému pásmu. A potom je to návrh nařízení, to je to, co je předmět mé prezentace dnes. Jaké jsou cíle návrhy. Teď, návrhu teď mi jde o samotné nařízení na začátku jsem řekl, je to je skutečně eh, solidní infrastruktura. Bez infrastruktury nebudou žádné služby, to je jasné. Žádné eh, cloudové služby pro veřejnou zprávu, eh, pokud nebude infrastruktura širokého pásma a žádné digitální třídy ve školách, pokud nebude infrastruktura, žádná otevřená data, pokud nebude propojení, konektivita. Takže konektivita je důležitá to bez propojení na žádné služby nebudeme moci poskytovat. A pozice Evropy zde je mm, velice rozličná. Máme některé země, které eh, jsou na špici ve světě, pokud je o široké pásmo, ale i jsou zde jiné země, které jsou pozadu. A právě o to tady jde. To je ta dimenze, která nám chybí. Když se podíváme na náš eh, kontinent 500 eh, milionů občanů a jejich propojení, tak vidíme, to je potenciálně trh číslo jedna na světě, pokud je o propojení. A když se podíváte tedy na těch pár šťastlivců, tak eh, ti nepředstavují tu kritickou masu. Vůbec ne, proto abychom mohli konkurovat na celosvětovém měřítku, aby skutečně Eh, tento proces generoval pracovní místa. Proto musíme propojit celý kontinent, musí se to povýšit na kontinentální úroveň a pouze tak eh, se Evropa dostane do čela. Samozřejmě toto by mělo znamenat, že občané by měli mít výhody z tohoto eh, to neznamená, že pouze e, hledáme výhody pro průmysl, pro podniky. Ne, i propojení kontinentu musí něco přinést občanům. A naše vize je taková, že by měli mít otevřený internet, otevřené služby, přístup k sítím, k, k vysokorychlostním sítím, a to za nízkou cenu všude po Evropě. Náš návrh je velice vyvážený v zásadě eh, se opírá o tři pilíře a má určitou logiku, která do sebe zapadá. Není to jen tak sestaveno jako nějak, eh, taková, taková, taková skládačka nějakých představ, eh, které by jen tak jsme nahodile dali do legislativy. Když se takže kdyby jeden z těch pilířů byl odejmut, tak celý návrh vypadal. Zde mm, ten návrh se opírá o tuto logiku. Za prvé je třeba vytvořit jistotu pro firmy, které budou chtít operovat na evropském měřítku, aby věděli, jak, jaká pravidla se budou aplikovat, jaká jurisdikce eh, bude platit pro danou firmu, jaká jsou pravidla hry takže eh, samozřejmě eh, musí mít jistotu, pokud jde o poskytování služeb občanům a eh, zde musí mít jistotu, pokud jde o spektrum, že to spektrum skutečně bude k dispozici, za jakých podmínek bude spektrum k dispozici a za jakou cenu. A také musí mít jistotu ve smyslu dostupnosti otevřených sítí, Wi-Fi a všude tedy v Evropě bez nějaké byrokracie či administrativy. Další velice důležitý aspekt je přístup k širokému pásmu. Pokud chcete mít Eh, přístup celoevropský, tak samozřejmě musíte se virtuálně propojit se všemi těmi sítěmi a to je další důležitá věc, kterou podniky potřebují, především ty, které poskytují služby. Ehm, tedy dalším podnikům, malým podnikatelům nebo i veřejné státní správě. A potom i ten jednotný spotřebitelský prostor. Samozřejmě to se musí také s jistotou poskytovat všem občanům za stejných podmínek, pokud je o smluvní podmínky, které musí být všude podobné, musí, být, musí zde být i stejné podobné podmínky přístupu k internetu. A samozřejmě mm, my jsme kontinent přece, takže eh, eh, to znamená, není možné, aby někdo eh, volal z jednoho koutu Evropy do druhého koutu Evropy a aby se ta cena stonásobně zvýšila když, když mm, občané používají mobil v Evropě, tak přece nemohou za to platit ekonomicky nesmyslnou cenu. Nyní Dovolte trochu pár detailů eh, o těch třech částech, které jsem představil. První, první pilíř se týká toho jednotné, jednotné evropské licence nebo povolení. Proč? To je jako takový pas, taková pasportace. Když máte pas, tak je to pas, který uznává váš členský stát a další členské státy a je tedy takové prazvláštní, že firmy eh, v Evropě, které poskytují elektronické služby, potřebují 28 různých licencí v Evropě. A přece přirozené je, aby to povolení nebo licence, kterou vydává jeden členský stát, aby byla automaticky uznávána v jiných státech. Samozřejmě je to kom, zde jsou určitá komplikovanější, sofistikovanější řešení, tedy jednotný centrální úřad, který bude vydávat tu licenci, ale Samozřejmě to by možná vedlo spíš k velké centralizaci byrokracie. O to nám nejde. Nám jde o governance, nám se, my se snažíme vytěžit to nejlepší z toho stávajícího, co máme v Evropě. To znamená zajistit, aby eh, národní regulační telekomunikační úřady, aby lépe spolu eh, spolupracovali. My nechceme vytvářet novou byrokracii, nechceme vytvářet eh, nový ústřední orgán. Podle našeho názoru to v této fázi není potřebné tedy jednotná, jednotná licence. To je jednoduchá koncepce, to znamená, národní úřady vydají ty licence mm, a ten podnik bude moci podle té licence fungovat všude po Evropě. Pokud ten podnik eh, by si přál, samozřejmě ten podnik není povinen tak činit, ale pokud by si přál eh, operovat všude po Evropě, no tak potom Mm, dostane tedy takovéto označení, označení jako evropská firma, evropský podnik a v tomto případě mm, potom, eh, když půjde o aplikaci eh, tedy eh, těch různých lokálních předpisů, třeba různých Eh, prostředků, mm, když ten členský stát se bude chtět bránit významnému podílu třeba té firmy a podobně, tak ale vždycky k takovému podniku se musí přistupovat stejně, jako se přistupuje k eh, domácím podnikům. Mají právo tedy, eh, aby ve stejné podobné situaci, aby se na ně vztahovaly podobné předpisy. A to garantuje ten fakt, že jsme navrhli v podstatě i, že komice by měla eh, takové eh, pravomoce případně vetovat eh, mm, tedy to rozhodnutí o právném prostředku ze strany Národního úřadu a pokud ta firma bude operovat ve více než eh, jednom státě, tak potom v extrémních případech Evropská komise bude mít v podstatě eh, právo takového odvolacího eh, úřadu, samozřejmě vždycky v součinnosti s tím příslušným národním úřadem, s cílem garantovat, že podnik, který bude chtět operovat na evropském základě, a tak aby se s ním zacházelo stejně ale zde musím jasně deklarovat, že nařízení nestanoví, že eh, ten přístup ke, eh, ke síti, že by se reguloval z evropské úrovně. Ne, to vždycky bude podle eh, podle toho našeho návrhu to vždycky proběhne podle eh, lokálních eh, podmínek, to budou místní rozhodnutí místních orgánů. Ale podnik, který bude chtět fungovat na evropské úrovni, tak musí mít jistotu, že pravidla, eh, která se na něj budou vztahovat, tak se budou aplikovat harmonizovaným způsobem. Part. Potom ta část, která se týká spektra, to je velice důležitá část tohoto návrhu. Také i, mm, samozřejmě tato část eh, v podstatě eh, byla eh, přivítána, kvitována s velkým uspokojením ze strany tedy poskytovatelů těchto služeb. Důvod, proč zde něco řešit ohledně spektra, ten důvod je jednoduchý. Evropa v podstatě představuje pouze 6 na eh, světovém trhu a eh, Evropa v podstatě je i za Afrikou. A to je takové zvláštní, když se podíváme na to, kde jsme byli třeba u, s GSM. Zde k tomu je řada důvodů. Když se podíváte eh, na velice důležité rozhodnutí které se týká programu se, se, polit, po, programu politiky s předělování spektra, tak zde zjistíte, že eh, to zatím proces, který nebyl dokončen v některých státech a pouze 17 států z 28 Eh, přidělilo toto spektrum, eh, ty, mm, tyto frekvence a ten proces zatím probíhá a jak to vypadá, jen tak brzy neskončí. Což znamená k tomu, že eh, vznikl stav nejistoty pro průmysl, pro výrobce a důsledek toho je, a to je smutné konstatování, mm, evropští výrobci v podstatě E, zde e, e, nemají trh doma, ale mají trh jinde na světě. A to si nemůžeme přece my dovolit, pokud je tedy o bezdrátové spojení. A cílem je tedy posílit spolupráci mezi členskými státy, pokud je o přidělování spektra. A zde je třeba teď notifikovat opatření o přidělování spektra a komise se k tomu bude vyjadřovat. Druhá část ta se týká možnosti i e, tedy e, v podstatě i e, poskytovat tedy, tedy i nejenom velkou obchod, velkou obchodní služby, ale i malou obchodní služby, které budou v menším měřítku, ale ve vysoké rychlosti. S tím, že bude možné i e, budovat Wi-Fi bez byrokracie, bez povolení, bez licencí. A když jsem se vyjádřil k virtu, o virtuálním přístupu, takže to jsou základní produkty pro ty firmy, které chtějí poskytovat služby pro eh, velkou odběratele, tedy pro podnikatele, pro státní veřejnou slaž, zprávu po celé Evropě. To je třeba zharmonizovat, protože eh, v podstatě jinak Eh, by to nemělo smysl a i firmy by byly zmatené, nevěděly by, jaká jsou pravidla, pokud jde o vytváření eh, těchto eh, služeb, tedy pro firmy, které mají různá sídla provozovny v Evropě. Consumer element. Spotřebitelé. To znamená, že to je v podstatě to, co potřebujeme prosadit, to znamená, jednak jsou to všechny podmínky, které se týkají kontraktu, jak to vypadá. To znamená, že zde musí být určitá jistota pro uživatele. To znamená, že uživatele vědí přesně, jaká mají práva, v případě, když chtějí změní operátora, za jak rychle to mohou udělat, jaké mají práva, pokud jde o transparentnost eh, jejich účtu, jaké jsou jaká je praxe, pokud jde o operátory, pokud jde o mm, provoz na síti a tak dále. To je velice důležité. To znamená, že bude mít takový vlastně společný účet, tak aby, já si myslím, že v tomto ohledu by to bylo v podstatě veškerá práva našich, našich spotřebitelů, pokud je o elektronické komunikace, která by byla nesmírně posílena, vlastně největší na světě. My navrhujeme o při, připravit legislativu, pokud je o hlavní charakteristiky přístupu k síti. Toto je samozřejmě oblast, která se hodně diskutuje v současné době. A to, co bych chtěl zdůraznit, je, že jsme se rozhodli že nepůjdeme cestou byrokratického řešení, regulačního řešení, nějakého nařízení. My navrhneme legislativu v této oblasti, tak aby to bylo opravdu otevřený, transparentní systém, který by za, zaručil odpovědnost v rámci celého procesu. To znamená to, co navrhuje komise. Prostě my jsme přesvědčeni o tom, že je to dobře vyrovnaný návrh. Je to samozřejmě návrh a záleží na demokratických institucích, které rozhodnou do nejlepším postupu. Ovšem dochází k tomu opravdu transparentním způsobem, viditelným způsobem pro všechny v Evropě. A jistě si pamatujete, že jsme měli možnost přijít s takovým tím doporučením, pokud jde o neutralitu sítě. My jsme z právního hlediska tvrdili, že by to mohlo vytvořit různé interpretace, určitou nejistotu, mm, pokud jde o hlavní prvky této neutrality. A proto jsme se rozhodli takovou tou otevřenou cestou, to znamená legislativa, která by byla aplikována v Evropě. Podle mě je taková skutečně nejpokročilejší v celém světě. Mm, porovnáme to s Neutrality Act eh, v Spojených státech, což je velice mm, FTC například order ve Spojených státech umožňuje blokování video obsahu pro mobilní uživatele. U nás tomu tak není. My, naš, my to zakládáme na neutralitě sítě. A my se snažíme o open internet, to znamená, tento nemůže být zablokován řízení um, může být využito v této oblasti pouze nediskriminačním způsobem, pokud jde o provoz na síti a to je velice dobře specifikováno v rámci našeho návrhu. Čili toto jsou nejdůležitější prvky našeho návrhu. Samozřejmě, že je zde mnoho technických ještě podrobností a my samozřejmě jsme připraveni pohovořit s vámi i o těchto detailních záležitostech, pokud nás o to požádá váš výbor nebo nějaký jiný výbor, pokud budete chtít zajít do větších podrobností. Děkuji vám mnohokrát, pane doktore Vělo. Já bych ještě chtěla říct, že se omlouvám ohledně roamingu. What is, what is the base? Čili pokud je o roaming, co zde navrhujeme, jde o změnu paradigmatu, takovým prvním krokem je žádné další náklady, pokud jde o roaming, pokud jde o přijímání od prv, eh, telefonátu od 1.7.2014, protože prostě ty náklady teď klesly natolik, že skutečně je neomluvitelné, neodůvodnitelné, aby za to platili naši uživatelé. A druhá záležitost, změna celého paradigmatu protože roaming, ano, je to součást ekonomické povahy telekomunikační sítě, nemůžete to eliminovat prostě, když jste v nějaké jinesti, tak jsou s tím spojené náklady. Ovšem můžeme internalizovat tyto náklady, pokud je o velké sítě a právě proto si myslím, že již nemusíme aplikovat roaming, měli bychom zde mít určité aliance, společnosti, které by byly spojeny v nějaké formě, nějaká konsum, konsolidace nebo nějaký komerční vztah s jinou společností, ty, tak aby zajistila, aby ty externí náklady se staly interními transferovými náklady, které by mohly jednoduše internalizovat. Čili do dvou let doufáme, budeme schopni pro všechny naše občany odstranit roaming v Evropě. Questa è una buona notizia. To je dobrá zpráva. Děkuji vám mnohokrát za tento výklad, pane doktore, a zahájíme diskuzi. Kolegové vědí, že se budou odehrávat ještě další diskuze o tomto tématu, například při prezentaci studie o dopadové analýze a budeme mít také jedno slyšení výboru ITRE, pravděpodobně 5. listopadu. To znamená, že se budeme tímto tématem zabývat ještě v dalších několika málo dnech. Zatím nemáme nic od zpravodajů, nových zpravodajů, tedy od zpravodajky a nových zpravodajů, protože to se ještě eh, rozhodne pravděpodobně dnes. Já bych tedy chtěla poslat následovně. Nejdříve promluví koordinátoři politických skupin, kteří o to požádali, a potom další poslanci. To jsou jména, které jsem obdržela do posud. Prosím vás, abyste hovořili velice krátce, aby i pan doktor Viola mohl odpovědět. On nás už předem upozornil, že má e, další důležité schůzky dnes dopoledne a musí odejít. Pas de problème, je pense que tout le monde Myslím, že na všechny se dostane. Okay. Presidenta, tendremos que hacer... Předsedkyně, budeme struční, protože ještě eh, nám zbývá dnes dopoledne hodně bodů. A eh, samozřejmě to je velice důležité, že teď mm, máme toto téma, protože komise zareagovala velice rychle a dorazila na tuto prezentaci. Já zde eh, nebudu se zaměřovat na obsah, ale na spíše procedurální záležitosti nebudu hovořit o důležitosti, významné, velké důležitosti toho rozvinout všechny tyto prvky v praxi, eh, to znamená propojit Evropu, protože to je důležité pro konkurenceschopnost, růst a eh, pro to, abychom se propojili s dalšími eh, zónami ve světě a tak dále, a tak dále. Takže pro mě zatím hm, teď bychom měli využít to, této schůze hm, pro to, abychom zmínili tedy eh, problém, který před náma stojí a to je mm, tedy je zřejmé, a to i eh, jsem řekla já již dříve, řekla to i paní komisařka, i další kolegové také eh, to řekli zde i jinde, v jiných instancích. Třeba včera jsme eh, eh, se s paní Kres jsme měli přizvánou tu Internet Foundation a my jsme říkali, že škoda, že to přišlo všechno tak pozdě, protože to je významný balíček a skutečně přišel příliš pozdě z pohledu času, který teď máme, abychom vůbec mohli eh, se zhostit odpovědnosti, eh, který, kterou máme jako parlament, eh, tedy přijmout určitý postoj a udělat to tak, aby skutečně z toho bylo něco rozumného a patřičného. A zda, takže já, mm, takže to je můj postoj a já mm, Mm, vím, že v podstatě to podporují i ostatní. Za prvé, bych chtěla podpořit mm, slova pana Violi v tom smyslu, že to je balíček a mm, náš parlament a náš výbor má povinnost Eh, se k tomuto vyjádřit, k tomuto balíčku. Samozřejmě i eh, přes eh, to, že v některých případech se to jeví jako propojené, ale v podstatě je to logicky propojené všechno. A mm, takže by bylo velice žádací, žádoucí a mělo by mm, i e, politický e, e, smysl tedy to tak brát tedy jako jeden celek a ne z toho udělat nějaký shopping list a vybrat si to či ono pouze z toho. Ne. A samozřejmě vím, ale jaké jsou naše limitace, jaké jsou naše možnosti. A je třeba, abychom na plénu tedy přijali určitou pozici. My zde nebudeme asi o tom jednat s radou, to je reálně nemožné, ale třeba, je třeba se aspoň dohodnout na pozici v plénu, dejme tomu v březnu, a udělat to skutečně maximálně efektivně. Eh, to je eh, v rámci možností, které má náš výbor a sekretariát a je třeba vyvinout velké úsilí v tomto smyslu tak, aby skutečně se, eh, aby ten kompromis poté byl života schopný. Proto se domnívám, že tady před námi stojí velký problém, velká výzva. Ano, my musíme zareagovat na tento návrh komise. Myslím si, že Eh, zde mm, v rámci tohoto funkčního období a v rámci tohoto složení, které máme, tedy po pěti letech, teď vlastně my mm, eh, mm, začínáme o tomto diskutovat a teď bychom měli reagovat vlastně my v rámci našeho výboru tedy mm, vedeme o tom diskuze a uvidíme, které ty aspekty pro nás budou důležité, které budeme zdůrazňovat, které aspekty pro nás budou méně důležité. Závěrem, já si myslím, že eh, je třeba se zhostit této výzvy. Já eh, si myslím, že budeme schopni včas to udělat dobře, nejenom pokud je o eh, čas, ale i pokud je o věcnou stránku to udělat dobře. A je třeba k tomu ale přistupovat jako k balíčku tak to má smysl. Já nevím, zda některé členské státy či rada si myslí, že si vyberou to či ono z toho, a, e, ale ne, to je jejich problém. Já si myslím, že my jako parlament to takto musíme vidět a mně se zdá, že toto téma e, je skutečně klíčové, pokud chceme s tím něco udělat. Děkuji. Paní Madura má slovo perché stiamo un po' andando. Máme málo času, prosím stručně. Gracias, uh, presidente. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, já se pokusím být stručná. Moje frakce souhlasí s analýzou, kterou jsme slyšeli od komise, pokud je o situaci v tomto sektoru. Eh, zde existují nedostatky, které postihují eh, konkurenceschopnost tohoto odvětví a bohužel má to velice negativní důsledky pro spotřebitele v Evropě, pokud je o ceny, přístup ke službám, kvalitním službám, hm, jak již velice dobře vysvětlil pan Viola, kterému zde děkuji za to, že vůbec přišel na náš výbor. A je zřejmé ze všeho toto, že potřebujeme jednotný evropský telekomunikační trh, to je životně důležité, na tom se všichni shodneme. Nicméně je méně jisté, že tento balíček, který se nám zde předkládá, a já zde souhlasím s paní Castillo, zde my máme velice mm, tvrdý termín, krátký termín a je třeba k tomu přistupovat jako balíčku a je asi mm, těžké si představit, že bychom mohli do konce funkčního období dospět k nějaké ambiciozní dohodě. A kromě toho některá z těchto opatření přišla ehm, pozdě, mm, i protože e, my e, se obáváme, že zde narazíme i na překážky, e, i jako jsme i to zažili při minulých iniciativách. Třeba pan Viola zmínil téma roamingu. To je velice nedávné eh, rozhodnutí, ta revize novelizace roamingu a zde chci připomenout, že moje frakce jediná eh, obhajovala eh, revizi roamingu 3 a mm, mm, já mm, i zde nevím, zdali v té krátké době se i změní pozice jiných frakcí. My jsme měli i svoje návrhy, které se týkají spektra a zde i Eh, určitě rada bude mít k tomu velice mm, silnou pozici. Samozřejmě spektrum velice tradičně, jak víme, se pojímá jako něco v národní kompetenci. To je jenom pouze takový příklad těch kontroverzních bodů, které vzejdou asi a u kterých se těžko dohodneme na něčem uspokojivém a na první pohled, ale ta opatření mají obrovský potenciál eh, pro spotřebitele, pro mm, odvětví, jak jste dobře vysvětlil, kromě roamingu. Například potřebujeme větší harmonizaci, pokud jde o přidělování spektra a eh, se potřebujeme tedy mm, nějaké tedy jednotné, eh, jednotný orgán, který to bude přidělovat a potřebujeme i otevřenější přístup na národní trhy potřebujeme i zvýšit kvalitu internetu, aby to byl internet otevřený a nejenom, že to je zásadní pro spotřebitele, ale to je důležité i pro inovace ve sektoru služeb. A určitě moje frakce podpoří toto, mm, co se týče větší ochrany, podpoříme lepší ochranu osobních údajů pro spotřebitele, ale závěrem paní předsedající bych řekla, že mm, moje je zde celá řada věcí, kterou bych mohla říci, ale jenom teď bych řekla, že moje mm, frakce studuje detailně tento návrh. Jak řekla paní předsedající, určitě velice brzy budou jmenováni zpravodajové a mm, již teď vám mohu garantovat, že moje frakce bude pracovat na tom, abychom se dohodli na tom nejlepším, co bude nejlepší pro evropského spotřebitele, pro průmysl telekomunikací, tak aby skutečně náš telekomunikační průmysl byl konkurenceschopný, aby poten, svým velkým potenciálním potenciálem přispíval k modernizaci a růstu naší ekonomiky. Děkuji. Děkujeme, tímto skončilo kolečko koordinátorů. Pan Hokmark jako první. Thank you very much. Děkuji za slovo. Já si myslím, že je velice dobré, že máme tuto příležitost projednat ne pouze ten rámec a to, jak je ten návrh vystaven, ale celou výzvu této oblasti. Vím, že OSN, jejich komise pro širokopásmové um, připojení rovněž dneska nebo v těchto dnech přišla takovou zprávu, hovoří o tom, že tato mobilní oblast je nejrychlejší rostoucím odvětvím, kde vidíme asi 30% růst průměrně. Co znamená historickou změnu nejen v oblasti IKT technologií, ale i vůbec ekonomiky a proto si myslím, že je správný přístup našeho výboru v tomto ohledu, ne pouze pokud jde o telekom, Jde o to, jakým způsobem umožníme i naší společnosti fungovat, našim odvětvím fungovat. A právě proto musíme zvažovat i ty problémy, o kterých jsme se zmínili, a zároveň příležitosti, které to představuje. Evropa byla kdysi vůdcem této oblasti, internetu, telekomu. Na ty, ta čísla, která vidíme, Nokia například, mobilní zařízení byla prodána Microsoftu před několika týdny a od roku 2000 přišla asi o 130 miliard eur, pokud jde o celkovou hodnotu. Zatímco Apple narostl 350 miliard. To znamená, vidíte, jak se to rozložilo, jak se to změnilo, ta rovnováha. A z našeho pohledu si myslím, že bychom měli zajistit nejenom to, že budeme mít ty nejlepší kapacity, nejlepší prostředí pro naše odvětví, ale zároveň dokončení jednotného trhu. A vidím zde v této prezentaci Evropské komise diskuse o roamingu, kde se zde hovoří o turisté a tak dále, jaké to má na ně dopady, náklady, ovšem to není ta zásadní věc. My musíme odstranit roaming, aby naše ekonomika fungovala lépe. Nejde pouze o turisty, jde, a, jde o celou naši průmyslovou oblast, tak abychom opět vedli v této oblasti. A to je důležitý bod. Musíme zajistit následující věc na základě stávající legislativy a i změn, které můžeme udělat, abychom mohli dokončit a docílit jednotný telekomunikační trh. Vy jste několik problémů, především spojeno s tím, že tento návrh komise přichází pozdě. Co znamená, že my na naší straně se musíme zaměřit na ty nejdůležitější strategické změny, které bychom mohli dosáhnout co nejrychleji. Budeme muset být pragmatičtí, rozhodní, protože pokud nebudeme schopni se změnit, tak svět se mění. Svět se mění právě v tom průměru to rychlosti 30%. A vidíme, že k těmto nárůstům dochází v jiných částech světa, proto se musíme změnit, udělat tyto reformy, nejenom abychom reagovali na problémy, ale i na ty příležitosti. Děkuji. Děkuji, kolegyně Trautmanová má slovo. Děkuji, Patricie. Vyslechla jsem si ten úvod pana Violi, který uvádí, že to není eh, takový soubor oddělených eh, kroků, ale že je to celý balíček. Já to chápu tak, eh, že neuvažuje o tom takovém tom přístupu založeném na mnoha drobných nepropojených akcích. Nicméně tu několik dotazů. První dotaz, eh, s ním si se ně obrátit, je, se týká logiky. Dvou typů logiky. To je eh, současná regulace v telekomunikačním balíčku, návrh konkurence konkurenceschopnosti a konsolidace trhu. Tyto eh, texty se ubírají různými logickými směry. Pan Vila hovořil o tom, že se jedná o nějakém si dočasném kroku, ale my nemáme prostředky na to, abychom mohli eh, stanovit nebo zjistit, zda tento, ehm, tento dočasný krok pomůže, anebo naopak zhorší situaci v daném odvětví. Vy jste hovořil o tom pasu. Nejedná se tedy o rovnostářské eh, regulaci, ale analogické nebo podobné regulaci. Eh, protože se jedná o to, že zapotřebí, abychom zjistili, kdy se bude využívat veto komise, tak eh, musím říci, že to je velice vágní vyjádření. Eh, komise by měla tedy jednat v souvislosti se subsidiaritou a kdyby měla takto jednat. Vy, pane Violo, uznáváte, že vaše návrhy představují problém s respektováním subsidiarity a uvádíte, že něco by se nemělo regulovat na evropské úrovni. A já jsem si opravdu znamenala, co jste říkal a co jste eh, napsal. Eh, hovoříme o eh, Bereku a my potřebujeme konzistentní postoj v regulaci. To je zapotřebí mít na paměti v souvislosti s tím, co říkáte. A nyní víme, že jakmile ten, ten telekomunikační balíček byl na začátku funkčního období odsouhlasen, eh, eh, tak eh, komise šla postupovat dál a umožnila zblížení mezi kabelovým operátorem Německu a Vodafonem a proč se komise nesnažila lépe zorganizovat přiblížení dvou velkých podniků, které jsou si konkurenční nejen na evropské, ale i širší úrovni a přesně tak, jak to říkal kolega, tím došlo ke ztrátě hodnoty a kapacity na úrovni těchto eh, podniků na eh, našem eh, území. Potom je tu otázka optického vlákna v Evropě. Potřebuje mít spravedlivou situaci pro občany. Někteří občané mají takové kontraktní podmínky, které jsou lepší jsou připojeni optickým vláknem, e, které je schopno přinášet velký, velký objem dat. Ne. Já tedy očekávám od komise, aby nám ukázala svou schopnost uspořádat nebo vyrobit a předložit skutečný e, plán rozšíření technologií. Jsou tu rozdíly mezi zeměmi severu, jihu, východu Evropy, co se týče konektivity. A Konektivita je nezbytná pro přitažení eh, a přábení eh, pracovních příležitostí. Je to velice důležitá věc, která je také v kompetenci Evropské unie. A strategické záležitosti eh, musí být takto jasně zvážený, mít strategický pohled na využití eh, optického vlákna a s ním souvisejících technologií. Potřebujeme na to finanční prostředky ve Federu, eh, ve Fondu soudržnosti a musíme uvažovat o dalších možnostech. Eh, nadále, ohledně toho pasu už to bude rychlejší. Já se obávám, pane Violo, a ráda bych, abyste mi na to odpověděl, že tento pás může být eh, zajímavý, já nejsem proti, ale ve státech eh, bude favorizovat eh, ty, kdo tam jsou, mají silnější přítomnost a to na úkor těch podniků, které jsou menší nebo střední. A potom ten cloud. Vy jste hovořil o tom, že cloud je nezbytný k rozvoji digitálních technologie. Vy víte, že to je téma, o něm se snadno nediskutuje s našimi partnery, eh, zejména ve vyjednávání se Spojenými státy ohledně eh, volného obchodu s nimi. Spojené státy vyžadují možnost uchovávat eh, data Evropanů. U nás jde o Eh, nejen o otázku propojení, ale především o otázku dat. A už na závěr, paní předsedkyně, analýze, analýza nám tu chybí. Potřebujeme mít hodnotu pro průmysl, potřebujeme hodnoty týkající se dat a propojení. Děkuji vám. Eh, chtěla bych vás požádat, abyste se opravdu snažili mě, protože další téma přednese kolega, který bude muset eh, odejít dříve. Prosím, Eh, mluvte stručně, budeme mít ještě příležitosti o tom hovořit dál. Pan Herzog Rubik, Lamberto Odi či Chester. Prosím, máme jen velice málo minut. Pan Herzog. Thank you, thank you. Děkuji vám paní předsedkyně, jsem velice ráda, že se mohu účastnit tohoto slyšení, ale ráda bych vám řekla, pane Violo, že bych si přála, abychom to byli před rokem, a slyšeli takto komisi. Opravdu e, souhlasím s kolegy, kteří říkají, že máme spoždění e, oproti tomu, co mělo být už učiněno, oproti úrovni ve světě. Podívejme se na Koreu, tam nemají 4G, ale dokonce přímo 5G a mají pokryté jimi sítě. Opravdu eh, máme velké spoždění oproti potřebám Evropanů, kteří si přijí být propojeni, jak spotřebitelé, malé střední podniky, občané. Všichni žádají, abychom byli propojeni. Takže opravdu máme spoždění oproti tomu, co potřebují Evropané a oproti tomu, co je zapotřebí eh, mezi Evropou a okolním světem. A navíc tu máme ještě eh, legislativní lhuty naše, eh, za našeho funkčního období nemůžeme přijmout to, že se nám nepodaří eh, třeba uzavřít toto téma v prvním čtení. Já můžu zodpovědět za další témata, já se budu přát diskutovat například na plenárce v únoru a musím tu zprávu mít hotovou, abych mohla poskytnout překlady, abych mohla uh, už teď dát lhůtu provozňovací návrhy, takže už teď máme veliké spoždění budeme muset pracovat velice usilovně a může se stát, že každou minutou spoždění prostě tu práci nedokončíme a jako poslanci opravdu na sebe tuto, tu, toto spoždění nemůžeme přijmout. A to je e, třeba, abychom řekli velice jasně. Kolegové řekli už ohledně financování i vše, ale vzhledem k tomu, že jsem zpravodaj k jiným tématům, bych ráda připomněla přítomným kolegům, e, že tu máme další problémy, které jsou um, průřezové. 30 občanů v Evropě žije na venkově. Ty nejsou propojeni. digitální e, propast je čím dál hlubší. Evropské instituce zastupují lidi, kteří bydlí na venkově, e, ve venkovských oblastech. Prosím, já nalehám na komisi, abychom alespoň v souvislosti s tímto širším balíčkem se zabývaly i dalšími tematy, a to je rozšíření širokopásmového připojení. Eh, Proto, jinak budeme muset říci při kampani velice jasně, proč jsme nebyli schopni tu práci dokončit. Děkuji, kolega Rubik má slovo. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Eh, nemám radost z této E, situace. Je to sektor, který je důležitý pro budoucnost Evropy a přitom je postavujeme tak pomalu a tak e, váhavě. E, když se snažíme si přečíst e-maily, Facebook nebo jít na Google, mám 3G a platím 3 eura za gigabyte doma. v jiné evropské zemi, tak to nepátrám na internetu, protože by mě to stálo ještě mnohem víc. Jeden gigabyte doba mě stojí 3 eura a v jiném členském státě mě stojí 540 eur. A kdybych opustil EU, tak by mě to stálo až 14 tisíc eur, Jeden gigabyte. Prosím vás, může mi někdo vysvětlit, jak toto vůbec je možné ve funkčním tržním hospodářství 4 eura doma, 540 eur v jiné zemi EU? Kde to vlastně žijeme? To je skandální nechápu, že komise nedokáže vyvinout větší tlak a více usilovat o to, aby občané se mohli v Evropě svobodně pohybovat a nemuseli čelit takovéto diskriminaci a vykořišťování ze strany poskytovatelů těchto služeb. I pro telekomunikační firmy to je problém. Ty mladé, nové firmy, které teprve přicházejí na trh, které jsou hnací silou trhu, mají obrovské potíže prosadit se v jiných zemích. Vytvářejí se jim překážky a hranice a pošlapává se všechno neuvěřitelně je mm, je tu bráněno dalšímu rozvoji eh, trhu a tyto volby v roce 2014 budou další mezí, budou důkazem toho, jak se osvědčíme. Evropský parlament plní své povinnosti. Ale národní zájmy eh, není ochota toto připustit. Eh, víme, že se to tu brzdí my potřebujeme splnit něco užitečného přes výsledky. Děkuji vám za tento příspěvek. Také jste měl za ně aplaus. Kolega Lambert. Well, I share difference. Já také souhlasím s tím hněvem, který vyjádřil Paul, ale když hovoříme o nařízení o roamingu 3, tak jsem měli možnost Měli jsme možnost eh, zlikvidovat roaming. Eh, Terezo, nebyla eh, té sama. Chci připomenout, že zelení byli na stejné vlnové délce. Ale nemohli jsme najít většinu k tomu, abychom řekli ne, tak to nebude. Mohli jsme to napsat k návrhu komise ale většina to nebyla. Takže já teď jsem rád, že to vypadá, že tu většinu máme nyní, ale myslím, že jsme přišli o příležitost. A chtěl bych připomenout, co jsme dělali například ve výboru Ekon. Tam jsme připojili eh, text k tomu, co navrhovala komise ohledně transparentnosti a finančního nařízení. A v některých případech k nám komise pomohla s tím, že to chtěla. Já si myslím, že v tomto případě Nelly Kroos nejenže byla na naší straně, když jsme to potřebovali, ale změnila i názor a jsem velice rád, že tomu tak bylo. Eh, je zapotřebí, abychom to převedli do reality a abychom se podívali na náš harmonogram a myslím, že to bude velice obtížné, abychom vůbec do konce funkčního doby dosáhli cíle. Děkuji i za stručnost také. Pán Ody, prosím. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Dva body. Za prvé přístup ke službám. Já jsem mm, slyšel od kolegů obavy ohledně rovnosti zacházení s evropskými občany, pokud se nachází na evropském území. To je bod, který je dostatečně tam ošetřen. Občané, já jsem zvolen za venkov a ob ne tedy e, mají pocit, že se s nimi špatně zachází, zatím na národní úrovni, ale potom to bude na evropské úrovni. Je třeba, abychom zde, já bych chtěla slyšet tady názor komise, proč i přes e, ty signály vysílané parlamentem, proč se nesnažíte o takové územní uspořádání, které bude rovné, stejné byste řekl, že eh, nejsou na to veřejné eh, finance, ale ve finančním rámci přece tam jsme se snažili proto, abychom po volbách tam mohli to politicky revidovat. Takže prosím, neanticipujte, o čem rozhodnou občané při volbách. Já bych zde chtěl apelovat na frakce, aby eh, to dali jako své téma a abychom eh, diskutovali o rovnosti zacházení s občany. A teď, eh, eh, pokud jde o energetické sítě, zde jsem navrhla, abychom měli takový fond, ze kterého se bude investovat a do sektoru energie, energetiky, telekomunikací a tak dále. Já jsem to nazval povinný příspěvek, někteří to mohou nazvat daní. Je třeba nalézt eh, zdroje, tak abychom měli skutečně evropskou síť eh, přístupu k vysokorychlostním službám. Dále poskytovatelé evropských elektronických komunikací. Já se ptám, jak se bude přistupovat k zahraničním poskytovatelům. Máme zde jistotu, že do tohoto nařízení zakotvíme princip, eh, který má politickou většinu v parlamentu, a to je princip reciprocity. To znamená, pokud akceptujeme definici evropského poskytovatele telekomunikačních služeb, tak to je podnik, který je etablován v Evropě. A co takový Google, který má třeba druhou provozovnu v Rakousku a bude se považovat za evropského poskytovatele a bude tedy mít pas, aby mohl si dělat, co by chtěl na evropském území bez toho, aniž bychom dohlíželi nad tím, že tedy v podstatě ty, mm, e, poskytovatel e, náš třeba bude moci dělat to tež ve Spojených státech. Reciprocita znamená, že musíme mít jistotu, že naše podniky budou moci dělat to tež v zahraničí. A já mm, jsem nenalezl tento princip reciprocity ve vašem návrhu, takže bych chtěl slyšet názor komise a pokud eh, komise to tam nedala, tak navrhuji, aby eh, se dohodly politické frakce eh, na tom, že to do toho textu prosadí. Děkuji. A poslední dva, kolega Chichester a paní Ivr. Děkuji, paní předsedkyně. Proč komise neprovedla připomínkové řízení konzultace? rych, upří, přijímat urychlenou legislativu. To přece není k ničemu. Děkuji. Děkuji. A, a nyní kolegyně Hib, Hib, Hibler. Děkuji. Nibler. Děkuji. Já eh, chci vyjádřit souhlas eh, s tím, že tento návrh eh, přišel příliš pozdě a pokud bych chtěla říct jednu věc, tak toto. Pokud máte návrh předložený tak pozdě mm, ve funkčním období parlamentu a pokud chcete vyslat silný politický signál, tak musíte zajistit, že Evropská unie tedy může tomu dát určitý impuls. A já si kladu otázku, proč paní komisařka tady není osobně. Přece to je jaksi eh, její hm, tedy oblíbené téma a já bych očekávala, že tedy 6 měsíců před koncem funkčního období, tak paní komisařka tady všechno vysvětlí. Děkuji a eh, pan Jakimavičus, zástupce eh, rady, takže velice rychle, hm, hm, protože my jsme hovořili o e, té případné diskuzi v radě a potom mm, pan e, e, Viola, takže určitě musí mít čas také na repliku, aby mohla zareagovat na otázky zde položené. Tak prosím. Thank you very much, Madam and uh, good morning to... Děkuji za slovo, paní předsedkyně, a přeji vám všem dobré ráno. Rád bych poděkoval rovněž panu Violovi za jeho prezentaci. Rád bych poděkoval panu Violovi za jeho prezentaci i za naše evropské předsednictví. My jsme měli možnost se na tuto prezentaci podívat i na pracovní skupině, i na Koreperu. Minulý týden rada byla informována o složitosti a všech podrobnostech, detailech tohoto návrhu. Já souhlasím s poslanci, poslankyněmi, kteří vystoupili dneska v tom, že nás, nám to trvalo příliš dlouho času a že ty v těch prvních etapách eh, členské státy samozřejmě chtěly, aby došlo k pokroku v této oblasti hodným způsobem máme, rovněž eh, věříme, rovněž jsme přesvědčeni o tom, že čas zde hraje nesmírně důležitou roli. My se budeme snažit v tomto dosie pokročit naší vlastní rychlosti a budeme se snažit s řádným způsobem zvážit veškeré detaily tohoto návrhu. Víme, že nadcházející rada v říjnu bude projednávat tento konkrétní bod a my doufáme, že hlavy států přispějí k této diskuzi a zároveň poskytnou určité směřování, jakým způsobem a jakou rychlostí pokročit v této problematice. V tomto úvodním období, v této úvodní etapě, podle mého názoru, není možné přijít s nějakými dalšími připomínkami nebo předvídat eh, výstup toho, co nás očekává v následujících měsících. Asi nejlepším řešením je provést analýzy a podívat se jak bychom mohli pokračovat řádným způsobem, vhodným způsobem, jakmile ty vhodné návrhy budou na stole. Děkujeme, říká paní předsedkyně. To si myslím, že je správná reakce. My všichni budeme toto dosie dále pozorně sledovat. A než nám slovo panu Biolovi, ještě jedna věc. Na dotaz paní Niebler Paní kom- Kres tedy byla eh, ve Štrasburku a tam jsme hovořili o tomto, určitě ještě k tomu dojde a dnes tedy eh, jsme požádali pana doktora Viola, Violu, aby přišel podle mého osobního názoru. Je někdy nutné skutečně hovořit eh, systematicky, technicky do podrobností, spíše než tedy slyšet politická vysvětlení, ale určitě příležitosti budou, abychom diskutovali my jakožto politici, abychom diskutovali s paní komisařkou. Děkuji za to, že jste přišel a nevím, Eh, šest minutek, dejme tomu, abyste mohl zareagovat na otázky a potom samozřejmě eh, vás poprosíme, abyste během slyšení, eh, které se bude konat, abyste také mm, přišel. Samozřejmě to si dohodneme ještě s koordinátory, a protože otázky, které zde byly položeny, jsou velice významné a tedy si zaslouží adekvátní odpovědi. Děkuji. Thank you very much. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. A rád bych rovněž poděkoval za příležitost opět mezi vás přijít a reagovat na všechny ty podrobnosti, detaily, otázky. Všechno jsem si samozřejmě zaznamenal, rád poskytnu podrobné odpovědi, proto prosím o schovývavost, pokud nyní poskytnu pouze takové obecnější reakce. Děkuji za toto pozvání, děkuji za to, že jste rovněž zdůraznil to, že paní místo předsedkyně Kruz je k dispozici přijít do vašeho výboru, jakmile si to výbor bude přát. Dneska jsem byl pozván já na tuto technickou prezentaci. Dovolte, aby nejprve poděkoval koordinátorům za ta milá slova. Pokud je o načasování, to není na komisi. My prostě nemůžeme vnucovat nějaký časový harmonogram nebo něco schvalovat. Toto je na eh, spoluzákonodárcích, to je v její odpovědnosti. To, co udělá komise a to, co uděláme co udělají naše služby, je poskytnout veškerou podporu, veškeré informace, bez ohledu na požadavky technického charakteru, technický, technický briefing. My budeme mít v reále zmobilizovaný tým, který se tím bude zabývat. Pokud bychom měli, byli, mývali více času, ty věci by asi vypadaly trošku jinak, to je jasné, ovšem dovolte, abych zúraznil to, o čem hovořili někteří předřečníci. Tento konkrétní sektor se mění rychlosti kulového blesku. Rych... To znamená, že ta diskuze, kterou jsme vedli loni, není diskusí dneška. Loni jsme hovořili o potřebách toho, aby všichni mohli využívat zařízení kdekoliv v Evropě. To není stejná diskuse, kterou jsme vedli před tím rokem. A omlouvám se za ten obrázek těch turistů na sluníčku a tak dále. My to samozřejmě rychle změníme a když se podíváte na naši analýzu dopadu, tak je to jasné, jde o propojení Evropy, zrušení roamingu není pouze proto, že si myslíme, že je to dobré pro expaty nebo dovolené. Ne, je to důležité, abychom se propojili, abychom, řekněme, například i pro automobily, kdybychom jeli přes hranice, najednou to přestalo fungovat, nebo internet nefunguje kvůli roamingu a tak dále. Čili zrušení roamingu podle nás znamená zajištění toho, aby to, co je propojeno, fungovalo, ten obsah, který je propojen, aby fungoval. Proto se omlouvám za ty obrázky těch turistů na dovolených. Možná to byla taková automatická reakce našeho týmu, kterým chyběla dovolená. Ovšem my to změníme. A pokud jde o otázku toho, co si o tom myslí regulátoři, já nyní poletím do Rigi, my se tam setkáme s regulačními orgány, pokud budou mít nějaké detailní uh, návrhy, samozřejmě všechno si vyslechneme, samozřejmě zákonodárci, spoluzákonodárci, ale i Evropská komise. Reakce trhu byla dosti pozitivní na tento návrh. Hm, telekomunikační index od samotného ohlášení zrostlo 3%. Když se podíváte na finanční analýzy, tak jsou, bych řekl ve velké míře pozitivní. jistě na straně spotřebitele, tam se to já prostě jsem chtěl říci, ne všem se to bude líbit, ovšem nejde o nějaký shopping list, jde o balíček. A pokud jde o tu spotřebitelskou část finanční společnosti, říkají, že je to rozumné, pokud jde o náklady na mezinárodní telefonování a tak dále, není to nějaký přemrštěný náklad a tak dále. Ovšem, proč by z Říma do Vilniusu která, které je nyní předsedající zemí bylo více než jedno euro, to je 100% více než, co bylo řečeno, nejde pouze o download, jde, jde rovněž o telefonování. Čili to je opravdu symbolické, pro nás není poukázat na tyto rozdíly, pokud jde o propojený kontinent a na druhé straně nepropojený kontinent. Mnoho vystoupení se týkalo veřejných politik, regulace a tak dále, fondy, jak bychom měli reagovat. Jestli dovolíte a budu moci ještě jednou vás navštívit, tak to pak rozvedu do podrobností. Já jsem hovořil o Connecting Europe Facility, tam to bylo těch 7 miliard v té první etapě. Tam ten návrh nebyl akceptován u tohoto nástroje proto se budeme snažit využít strukturální fondy. ICT technologie jsou prioritou, pokud jde o strukturální fondy, o tom už jsme se zmínili. Pokud jde o širokopásmové propojení, tam to bude především na bedrech soukromých společností, čili tomu se budeme muset ještě v rámci regulaci věnovat, k tomu se ještě vrátím. Pokud je o konsultační proces, část tohoto návrhu jsme v posledních dvou letech opravdu důkladně analyzovali, diskutovali, čili nemůžeme říct, že by to přišlo z čistého nebe. No, no, pokud je o tento sektor, já jsem ani nepřekládal, že se tomu budeme věnovat tak dlouho, pokud je například o vzájemné uznávání licencí, evropskou licenci, proběhlo asi sedm konsultačních procesů, mnoho pracovních skupin se tomu věnovalo pokud jde o síťovou neutralitu, rovněž konsultace ze strany komise, studie. Ten návrh jako celek asi pravděpodobně nebyl předmětem nějaké úplně detailní konzultace, protože všechny ty jednotlivé části byly rozsáhlým způsobem projednány se zúčastněnými stranami. Pereka. Já už jsem o tom hovořil. Já letím do Riky za chviličku, čili jsem rád, že jste změnili časové rozložení z dnešního jednání. Pokud agenturu Pereka, my se podíváme na to, jaké mají návrhy v tomto ohledu spojené s naším návrhem. Jenom pokud je o jejich možnosti zasáhnout do propojení Evropy, ale že by měli mít možnost, pokud jde o zapojení do této oblasti pod dohledem parlamentu, a to je velice důležité, abychom obsáhli určité rovnováhy na vnitřním trhu. To si myslím, že je zásadní. K tomuto bodu ovšem se ještě vrátím, když budeme mít další, když budeme mít tu první schůzku s Berekou, tak abych se, jsme se podívali na to, jaké mají obavy, jaké mají návrhy. V této oblasti omlouvám se, že nemám odpovědi úplně na všechno v současné době. Konsolidace. My zde nehovoříme o konsolidaci, to nemůže změnit eh, právo hospodářské soutěže. Ano, účastníci trhu se budou moci rozhodnout, budou-li chtít investovat do jiné evropské země, budou-li chtít tímto způsobem postupovat, je to dobré, je to dobré pro Evropu, všem soukromou společnost nemůžete donutit, aby investovala do nějakého jiného členského státu. Tady můžeme udělat. Tento návrh přináší určité podmínky, tak aby zde nebyla byrokracie. Například, aby využívání spektra bylo za podobných podmínek všude, aby ty širokopásmové produkty byly podobné. A pokud je o místní konkurenci, pokud je tam konsolidace, budou tam určité úřady na místní úrovni, na evropské úrovni, pokud je hospodářskou soutěž a oni prostě musí reagovat, pokud tam nebude dostatečná konkurence na místní úrovni a tak dále. Pokud jde o, o hospodářskou soutěž, tak samozřejmě nic nebrání v tom, abychom využili legislativu evropského charakteru. Děkujeme pane doktore. My si uvědomujeme, že na některé odpovědi jste měl příležitost k ne. Eh, pan doktor Víle se omlouvá. Ale Ono je to konec konců dobré, protože budeme mít ještě další příležitost o tomto hovořit. Eh, a nepochybně eh, se budeme na toto zaměřovat dál. Budeme se zaměřovat na to naslyšení, které budeme mít to bude 5. listopadu, potom bude eh, dokument od eh, komise také, takže naši koordinátoři na <clears throat> předsednictvu se tím budou zabývat. Také děkuji vám, pane doktore, děkuji všem kolegům, kteří přispěli do diskuze a přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Předám slovo, aniž bych to dále zdržovala, kolegovi Benstenovi. Jedná se o zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami. Máme na to zhruba 30 minut. Prosím, respektujte tento čas, aby kolega následně mohl odejít na další schůzi. Kolego Benste, nemáte slovo. Madam Chairman, Děkuji mnohokrát, paní eh, předsedkyně Ehm, tyto dva cíly nejsou cíle, které by šly proti sobě, protože eh, členské státy přispívaly k tomu, abychom dosáhli no, obchodních cílů i sociální odpovědnosti podniků. Jsou tu sociální výzvy pro podniky. Návrh komise se zabývá tím, jak podniky předkládají eh, zprávu z této eh, činnosti. Já vítám návrh komise. Transparentnost a porovnatelnost jsou zásadní pro eh, jednotlivé aktéry, pro zúčastněné strany. A proto je zapotřebí vidět, jakým způsobem se budou zveřejňovat tyto informace. Třeba, že mě těší návrh komise, mám pár návrhů, pozměňovacích návrhů na zlepšení textu, jak vidíte z mé zprávy. Většinou se týkají těch nejdůležitějších aspektů a, a to se týká vnitrostátních rámců, v níž e, jednotlivé podniky poskytují e, tyto výkazy, výkazy o nefinančních e, informacích. Je zapotřebí, aby tedy připravovány zprávy a proto je zapotřebí podle mne, aby se využíval stávající rámec evropský, eh, který eh, platí pro poskytování takovýchto výkazů. Eh, proto jsem chtěl zrušit ona dvě slova z vnitrostátních rámců. Já pocházím ze země, kde máme velice dobrou zkušenost se, s výkazy s nefinanční výkazy. A od roku 2008 už jsme toto eh, zavedli. Ten pozměňovací návrh, který já zde předkládám, se týká strategií podniků a o tom, jak o nich poskytují výkazy. Naše zkušenost vypadá tak, že mnoho podniků si samo volí, že integruje tyto eh, činnosti do eh, svých aktivit ehm, a napíšou tedy, jaké mají strategie, místo toho, aby reportovali, že strategie nemají, což by bylo velice snadné. Eh, pro eh, podniky bylo eh, velice špatnou reklamou, když nezohledňovali svou sociální zodpovědnost a další zodpovědnost vůči světu. Jde o to, jakou politiku eh, chtějí tyto firmy implementovat. Eh, a to tak, aby byla komplementární k jejich obchodní strategie. strategii. Eh, strategie zaměřené na sociální zodpovědnost podniků by měly umožňovat určitou flexibilitu já si nemyslím, že by bylo produktivní nutit podniky, aby reportovali o celé řadě kategorií, které pro ně konkrétně nejsou relevantní v jejich podnikání. Místo toho bych chtěla, abychom přemýšleli o tom, jaké strategie sociální zodpovědnosti eh, podniků by takto byly eh, implementovány. A těším se na eh, návrhy kolegů. Děkuji vám, pane kolego. Pan Lange, Kreuzmann, Lambert. To jsou tedy tři kolegové, kteří se zapsali prozatím do diskuse. Děkuji vám. Já eh, zde musím promluvit za stínového zpravodaje, který tu dnes nemůže být. A chtěl bych tedy mluvit jeho jménem, ale přednesu se vlastní připomínky. Děkuji vám mnohokrát za návrh zprávy, pane eh, zpravodaji. Eh, vidím, že jste výkazy o zodpovědnosti podniků považovali za jakousi eh, hnací sílu pro eh, podniky. A to si myslím, že je velice dobré. Myslím, že právě v diskuzi eh, například o nehodě v Bangladeši jsme viděli, že je tu Eh, určitá eh, zodpovědnost i firm, které jsou evropské, ale mají určité činnosti ve třetích zemích. Eh, je zapotřebí, aby vyznavaly naše hodnoty i mimo území EU. Některé mezinárodní organizace hovoří o tom, že tyto hodnoty nebývají stejné a já si tedy myslím, že to, co uvádí zpravodaj, je velice dobrý, dobrá linie. Podporuji i tu otázku eh, eh, referenčních eh, bodů. To je pozměňovací návrh číslo 5, kde se zmiňujete o mezinárodních rámcích, unijních rámcích a nikoli vnitrostátních rámcích. Tyto standardy, tyto rámce které jsou výraznější, získávají větší koncensus i v rámci OBS by měly být e, v článku 1.1. To si myslím, že by měl být základ pro e, výkaz jako takový pro zprávu. Některé podniky už využívají jiné Eh, jiné standardy, to je možné, ale my souhlasíme s tím, jak jste tady zrušil slovo vnitrostátních. Mohou být ekologické, sociální standardy, které musí být ovšem doplněny například rovnými příležitostmi jako další eh, aspektem těchto, eh, těchto standardů, které činí daný rámec. To jsou tedy ty základní standardy, na které musíme dbát. A potom Eh, otázka dodavatelského řetězce musí být také zohledněna. I eh, proto, že u akciových společností často máme ten problém, že vlastně tyto podniky akciové ani eh, neprodukují, ale jen nabízejí, nakupují a prodávají a proto je zapotřebí zvážit tedy celý ten dodavatelský řetězec. Potom u pozměňovacího návrhu číslo 4, tak Eh, tam se mm, neschodneme a ještě v pozměňovacím návrhu číslo 8. Já si myslím, že společnost, která neplní tuto povinnost, by také měla udůvodnit, proč tak nečiní. V Evropské unii máme 240 tisíc podniků, které by více-méně byly takto pokryté a 2500 podniků které píšou tyto zprávy a konkrétně eh, také uvádějí, proč eh, tyto zprávy vypisují. Proto je zapotřebí také požádat ty podniky, které tak nečiní, aby zdůvodnili, proč eh, tyto zprávy nepíšou. Takže ten pozměvací návrh číslo čtyři já nemohu podpořit, protože vy byste tuto, tuto povinnost zrušil. A já bych chtěl tedy u toho mm, pozměňovacího návrhu číslo 8 zachovat ten text, jak byl původně. Nicméně s vámi opět souhlasím v jiné věci. E, je pravda, že je zapotřebí snižovat administrativní zátěž, zejména u malých a středních podniků. V tomto smyslu je zapotřebí se zaměřit na to, jakými standardy se mají řídit podniky a jak předcházet zbytečné byrokracii. To je pozměňovací návrh, který je někde dál mezi vašimi pozměňovací návrhy, ale u e, této koncepce s vámi souhlasím. E, na jedné straně tu povinnost e, ano, ale měla by to být jednoduše proveditelná povinnost. Děkuji, kolega Kreuzmann. Milý kolego Lange, je vidět, že rozměry této zprávy je věc, kterou úplně nepojímáte Eh, máme eh, Máme mnoho podniků, které využívají tuto, tento nástroj jako propagandu. Eh, píšou tyto zprávy. Komise uvádí, že že na to vynakládají 100 tisíc eur. Já jsem se zabýval poradenstvím pro podniky po dlouhá léta, takže vím, co tyto zprávy znamenají. V všech těch filiálkách je zapotřebí požádat o informace, co vlastně dělají. Je zapotřebí proto, abychom tedy tento systém změnili. Ty ceřiné společnosti musí být zašleněny do účetnictví matek. A, a tisícovky a tisícovky eur, e, které podnik má na toto vynaložit e, kvůli malé drobné změně. Museli se psát například zprávy kvůli hlavním liniím, museli jmenovat zvláštního zpravodaje, změnit uh, účetní uzávěrku. No, Jednalo se skutečně o desetitisícovky eur. Ti, kdo toto už učinili, využili to jako nástroj k tomu, aby dokázali, že jim záleží na životním prostředí, že je chrání, že mají sociální zodpovědnost a tak dále a tak dále. Já jsem se do roku 2006 zabýval právnictvím pro malou chemickou firmu a mohu vám říci, že dobrovolná práce je dobrá věc. Ale aby tyto podniky, všechny tisícovky podniky byly povinné toto všechno vykonat a věnovat na to tolik eur, tolik peněz, Nejde jen o ověření účetnictví, ale je zapotřebí také ověřit zprávu toho zpravodaje ohledně účtu. Já všechny tyto úvahy teď předkládám na stůl, abychom viděli, což na to znamená, jak bude vypadat konkurenceschopnost podniku, jak ji budeme posilovat, když ještě přivalíme další břemeno. Eh, podniky eh, nakonec eh, Eh, ty velké se s tím vypořádají, ale ty malé, co se s nimi stane? Já jsem opravdu proti tomu, co říkáte, protože s ohledem na eh, účinnost a výkonnost to nemá smysl. Pan Benson uvedl, že možná nějaké opatření eh, by se dalo využít ale my bychom tímto jen navalili další povinnosti na podniky, kromě, těch, kromě té zátěže, kterou už těch 240 tisíc podniků musí eh, nést. A to nejsou tak velké podniky. Pro ty velké to problém není. Ty, eh, ty mají na to personál, mají na to celý účetní systém, jsou to prostě eh, veliké podniky, 30 tisíc eur pro ně nic neznamená Prosím, zauvažujeme se pořádně. Každodenně Evropská komise hovoří o tom, že máme mít smart regulation, inteligentní regul- reglementaci, ale každý den přichází nové nařízení nebo nová směrnice, které navyšují eh, administrativní břemeno malým a středním podnikům zejména. chceme eh, mít rovné příležitosti. A malé a střední podniky zaměstnávají spoustu eh, lidí, ať už je to v Itálii, v Německu nebo kdekoliv jinde. A oni nám říkají, že toto poškozuje eh, jejich situaci, že nemohou pomáhat spolupracovníkům. Podniky říkají, že potřebují ty nejlepší pracovníky, tak my jim na to odpovědět, proč o tomto nenapíšete zprávu. Ano, toto všechno mohou být hezká slova, já jsem jenom chtěl vyjádřit, že komise musí postupovat konzistentně. Nemůže na jedné straně hovořit o inteligentní reglementaci a druhý den přidat další břemeno. Další kolega. Mr. Kreutzmann, what a pleasure. Pane Kreutzmane, to je potěšení vidět někoho, kdo skutečně chrání zájmy biznesu, podniku. Já nevím, jaké jsou vaše zkušenosti, ale já jsem 22 podnik pracoval v podnikatelské své sféře. Já nevím, kde vy jste pracoval, ale já vím, o čem mluvím. Já znám velké firmy, malé firmy, to znamená, nebudeme ukládat mm, pravidla pro velké podniky, protože e, malé podniky by musely splňovat stejná pravidla. No, to znamená, že vlastně budeme obhajovat velké podniky já už mám dost liberálů. Řekněte mi, no, my milujeme malé střední podniky, chceme obhajovat, chránit, protože ty vytváří pracovní místa, inovují a tak dále a tak dále. Já vím, že to je pravda, ale potom, když skutečně jde o reálnou podporu, dát jim peníze, no tak potom najednou hm, my zelení jsme v tom sami a musíme prosit, aby nám někdo pomohl. Já zde nehovořím o EPP, protože hm, já bych řekl jednu věc. Skutečně souhlasím s tím, že bychom neměli přetížit malé střední podniky nějakými dalšími povinnostmi výkaznictví. S tím souhlasím. Nemají na to zdroje, aby mohli splňovat veškeré legislativní mm, předpisy. Já jsem pro zjednodušování legislativy, ale to neznamená, že by měla být méně efektivní můžeme mít jedn, jednodušší, ale efektivní legislativu. A také mám dost toho, že velké podniky v zásadě e, si pohrávají s těmi pravidly, obcházejí a potom nakonec e, zabijí 1500 lidí v Bangladeši, protože tam nesplňují normy a zavírají oči před tím, co dělají jejich subdodavatele. Takže zde chci mít skutečně závazná pravidla. A to, co jsme udělali s finančním výkaznictvím. Dobře, v pořádku, tam jsme vyjmuli v zásadě malé podniky z těchto povinností, ale učinili jsme tyto, mm, mm, tyto podmínky závazné pro velké podniky. A to tež bychom měli udělat tady. Já vím, že velké podniky, já se pracoval pro jeden, pět, eh, dvacet let, tak samozřejmě mohou plnit povinnosti. Mají dost zdrojů, dost peněz na to, aby platili dividendy, aby platili bonusy, na to mají zdroje, takže peníze mají. Nesou souhlasím se zpravodajem, kde říká, že bychom měli z toho udělat fakultativní systém pro velké podniky, si myslím, že by to mělo být závazné. Souhlasím s tím, že bychom měli mít standardní výkaznictví, zásadní tedy šablony a ne nějaké odlišné šablony. Souhlasím s panem Krojcmanem také, že i tedy eh, bychom eh, třeba kdybychom nutili H plus M, tedy aby pracovali pouze s dodavateli, kteří splňují eh, pravidla Mezinárodní organizace práce, dobře, v pořádku tedy, aby splňovali tyto sociální podmínky. To bych podpořil. Potom další věc, kterou chci zmínit, ta se týká eh, něco, eh, co vzešlo od komise. Třeba eh, když jsme připravovali nebo pracovali na předpisu o finančním výkaznictví, tak jsme diskutovali o tom, jak v jednotlivých zemích se vykazují finanční údaje. O tom jsme hodně diskutovalo a nakonec rada to odmítla opět eh, eh, eh, zájmu velkých podniků. A jaká je hranice? Definice malého středního podniku nebo dvakrát velikost malého středního podniku? Jaká je definice? Jaká je ta, jaký je ten limit pro? A potom offshore. Samozřejmě to je diskuze, která se opakuje v radě a komisař Barně řekl, že eh, ty, eh, tento předpis, toto nařízení o nefinanční výkaznictví bychom měli použít jako nástroj, abychom v podstatě eh, to prodali v jednotlivých zemích, aby to zavedli a pro jednotlivé podniky a že bychom měli opakovat to, co máme u bank. Závěry rady z května nám říkají, že asi to je cesta, kterou se půjde je zde již politická dohoda mm, v Evropské radě v tom smyslu, že potřebujeme e, e, finanční výkaznictví podle jednotlivých zemí. Ano, a e, já myslím, že bychom měli podle doporučení komisaře využít mm, tento předpis mm, jako takový nástroj, který potom budeme používat, replikovat a pokud to neuděláme tady, teď, tak to nenastane a zde my teď jsme hovořili o telekomu, chceme, aby i s tímto balíčkem se také něco stalo před volbami, takže také bychom zde měli využít příležitosti a zajistit, aby i eh, tento předpis byl prosazen ještě pár poznámek. Opět souhlasím s panem Krojcmanem. Nepříliš velké břemeno pro malé střední podniky, ale prosím vás, nevyvazujte z toho nadnárodní společnosti. Nadnárodní společnosti, eh, myslíte si, že když budou používat lepší standardy než ostatní, že jim to neposlouží? Naopak, protože budou mít, eh, budou na tom lépe než konkurenti. Děkuji. Eh, Děkuji za tento příspěvek a teď eh, poslední řečník je eh, kolega Ody a poté zpravodaj. Děkuji paní předsedající. za Zaprvé chci poděkovat kolegovi Vincenovi eh, za toto velice technické téma, které zpracoval. Jediný námět, nevím, zda ho akceptuje, konotace této revize, ta je velice sociální v tom smyslu, že v nefinančních informacích také tam budou eh, informace sociálního charakteru. Ale poněvadž my jsme neměli možnost, eh, možnost, možnost eh, často měnit tuto účetní směrnici, tak já si kladu otázku, zda bychom nemohli zavést další povinnost, která by se týkala daňových informací. Jde o účetní Eh, doklad, dokument a u nadnárodních společností tyto daňové informace by znamenaly, že nadnárodní společnosti by musely zveřejňovat daně, které platí v různých regionech ve světě, a to především v Evropské unie Unii a v členských státech. Já to říkám, protože v G20 vidíme, že tam se hodně hovoří o nadnárodních podvodech podle toho, kdo kde je lokalizován, podle toho, kde vykazuje daný zisk z dané produkce a potom zde dochází k transferům mezi ceřinými společnostmi stejné skupiny. OECD také zveřejnili sdělení, které se týká revize transferových cen. To nevyřešíme tady, ale možná bychom eh, ty koncerny mohli donutit, aby eh, v té kapitole o daňových informacích, abychom po nich chtěli informaci, jaké daně platí v zemi, kde produkují, vyrábí. To by bylo zajímavé, aby i Google nám řekl eh, daně, které platí v Rakousku, v Německu, eh, z titulu činnosti, kterou provádí v těchto členských státech. Tam všechno nevyřešíme takto. Ale je to již takový, mm, taková první snaha o transparentnost o daňových informacích. Já myslím, že nad tímto tématem bychom se měli zamyslet. Prima di dare la parola al relatore per... Předám slovo ještě panu zpravodaji, předám slovo zástupci komise panu Bernie Abatovi. Thank you, Madam Chair. A... Děkuji za slovo, paní předsedkyně. A rád bych poděkoval všem poslancům poslankyním za jejich příspěvky. Rád bych zdůraznil to, že Evropská komise v Dubnu přijala návrh v této oblasti. Je to kompromis, je to kompromisní řešení. Tak, aby evropské společnosti na globální scéně se opět staly vůčími společnostmi a zároveň se snažíme zamezit jakýmkoliv další zátěži, především pro malé a středně velké podniky, pokud jde o další výkaznictví. Máme důkazy o tom, ano, že pokud jde o strategie, pokud jde o tuto oblast, nemá to pouze finanční dopady, ale v podstatě pro tyto společnosti to má dopad na jejich aktivity, na prostředí, na podmínky pro jejich zaměstnance a tak dále. Tyto společnosti jsou úspěšnější finančně i nefinančně z dlouhodobějšího hlediska. Máme opravdu již dostatečné důkazy, které to potvrzují. Právě proto si myslíme, že tato legislativa je dobrá, je napomáhá biznesu a investoři nám tvrdí, že potřebují tento typ informace, tak aby mohli skutečně komplexním způsobem shodnotit vývoj společnost, společnosti, jakým způsobem je připravená pro výzvy budoucnosti a tak dále. Pokud jde o environmentální, sociální informace, zatím nemáme dostatek těchto informací od společnosti, tak abychom je mohli analyzovat tak důkladně jako ty finanční informace, které mají k dispozici. V tomto okamžiku si myslíme, že v Evropě skutečně vedeme z globálního hlediska. Máme asi 2500 společností v Evropě, které jsou transparentní s ohledem na sociální a environmentální aspekty. My samozřejmě chceme spíšit tento počet, chceme to rozšířit na 18 000 velkých společností. To je číslo, které se týká těch největších společností, které zaměstnávají více než 500 lidí v Evropě. Ovšem není zde žádná povinnost vyplývající pro malé a středně velké podniky k zveřejňování tohoto typu informací. Jde o velké společnosti nad 500 zaměstnanců. My si myslíme, že se to bude týkat asi tak 18 tisíc podniků v celé Evropě. Pokud jde o ty no, výkazy, manažerské výkazy, včetně finančních výkazů, myslíme si, že je dobré, aby akcionáři obecně měli možnost takového komplexního obrázku daného biznesu, daných aktivit měly by tam být i informace týkající se dopadu na životního prostředí, pokud jde o jejich provoz dopad na společnost, na, na společnost, na různé sociální aspekty, samozřejmě respekt pro lidská práva, samozřejmě i celý ten dodavatelský řetězec, to jste zazněla tato poznámka, korupce, různé podvody a tak dále, diverzita, pokud jde o um, um například hlasovací práva a tak dále těchto jednotlivých akt, aktérů. Chceme, aby tento, aby tento návrh byl vyvážený nejenom na mezinárodní, z mezinárodního hlediska, ale i národního hlediska uvědomujeme si, že mnoho členských států udělalo velkého pokroku německý zákon v této oblasti udržitelnosti, pokud jde o podniky, francouzská legislativa, která rovněž obsahuje rozumný rámec různých prvků, které by mohly podniky využívat při zveřejňování těchto informací. Je zde mnoho příkladů, které jsou takovým doplňkem a mohly by být využity podobně jako i mezinárodní rámec, který máme k dispozici. OECD, směrnice, hlavní směry, dále iniciativy v oblasti výkaznictví, dále jsou to hlavní směry v oblasti lidských práv, které vydala OSN. Čili je zde několik referenčních dokumentů i například mm, z OSN a různé národní dokumenty, které by mohly podpořit eh, informace týkající se tohoto vykazování. Děkuji. Děkuji, znovu předám slovo kolegovi Bencenovi, aby mohl uzavřít tu diskuzi. Rád bych poděkoval všem stínovým zpravodajům za jejich příspěvky. Myslím si, že je zde potřeba důrazně následující věc, když hovoříme o těch výjimkách pro malé středně velké podniky, tak jak je to zmíněno v pozměňovacích návrzích. Rád bych řekl, že zde máme zkušenosti, například i v mé domovské zemi v tomto sektoru a vždycky jsem měl pocit, že by to mělo, že to hnací silou by měla být společnost, ten biznis, který se chce zapojit do této strategie a který to bude považovat za pozitivní v Dánsku například, buď musíte plnit tato pravidla, nebo to vysvětlit. To znamená, ano, máte pouze tyto dvě možnosti, buď je plníte, nebo vysvětlíte, proč nemůžete říct, já prostě tuto strategii této odpovědnosti podnikové nemám. 97% všech velkých společností v Dánsku právě má takovou strategii vhodného chování těchto podniků. Právě proto je dobré, abychom měli takovou evropskou legislativu, která by umožnila, aby společnosti poskytovaly tyto standardní informace, aby je vykazovaly. Ano, je pravdou, že je zde i hodně byrokracie v této oblasti. Ovšem, musíme si odpovědět na několik otázek když řekneme, moje společnost, můj podnik může růst díky právě této strategie podnikové odpovědnosti. To si myslím, že je důležité zdůraznit tu přidanou hodnotu jednotlivých podniků. Nejde pouze o očkrtávání nějakých povinností, nějakých políček a o uvalování nových požadavků. Standardní vykazování, to sice může znít dobře, ovšem, když se podíváme na to, jak to vypadá v reále v zemích, kde to již funguje nějakou dobu, může to mít dopad, může to skutečně znamenat určitý výsledek, pokud jde o lidská práva, informace, které se týkají dopadu na životní prostředí a tak dále. U nás například v mé zemi ano, máme právě takový seznam povinností, informací, které dané podniky společnosti musí vykazovat, musí uvádět. Možná bychom mohli právě přeskupit všechny ty prvky, o kterých jsme hovořili. Já samozřejmě nechci upalovat další byrokracii na naše podniky. Mnoho kolegů se o tom zmínilo. My samozřejmě se my to nezaměřili na malé a středně velké podniky, ale na velké podniky. Proto bych rád poděkoval za příspěvek Jean-Pierre a všechny jeho navržené myšlenky. Ještě prodiskutujeme. Děkuji. Výborně. Chtěla bych připomenout kolegům, že 3. října lhuta pro pozměňovací návrhy v ITRE budeme hlasovat 5. listopadu tento dokument nám tady ještě poskytuje několik dní na předložení pozměňovacích návrhů. Děkuji panu kolegovi Benstenovi a přejeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, který se týká stanoviska k hodnotící zprávě týkající se úřadu Bereka, jeho kanceláře. Předám slovo zpravodaji panu Salvadoru Sedovi Alabartovi. Máme na to jen 15-20 minutek na pořadu jednání. A můžeme se hned dát do diskuze. Prosím, kolego, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, Děkuji. Budu velice stručný ohledně této zprávy, eh, ohledně úřadu Berek a jeho kanceláře. Cílem této zprávy je připravit předběžný názor na hodnocení úřadu Bereka a jeho kanceláře, jak už jsem uvedla. Pro ty, kdo mm, o tom nemají podrobnější informace, tak úřad eh, Berek je úřad zabývají a združení zabývající se mm, orga, eh, oblasti elektronických komunikací. V roce 2008 vznikl eh, prostřednictvím kompaktu. Po třech letech byly mm, byla tato pravidla změněna na základě hodnocení komise toho, jak má fungovat tento úřad a Združení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronické komunikace. A nyní je takové to hodnocení připravené prostřední této zprávy. Co se týče fungování Bereku, funguje eh, dobře, postupně prohloubil vzájemnou důvěru mezi vnitrostátními regulátory, a e, vede k efektivnímu prosazování cílů Bereku. To nicméně by nemělo bránit další diskuzi o e, ambicioznějších úkolech e, pro Berek, změnu jeho strukturu. Kancelář Bereku a vztah Bereku k jeho kanceláři způsobuje určité problémy sám o sobě. Na jedné straně Toto hodnocení uznává um, práci Bereku a jeho kanceláře od roku 2009, zejména v článku 7, 7a v, v postupech a také v, s ohledem na neutralitu e, sítě a roamingy. Nicméně je tu ještě prostor pro zlepšení. E, například ve strukturální složce ohledně následní revize rámce pro elektronickou komunikaci. To by mělo být revidováno. A tam, kde dochází eh, ke eh, konfliktu mezi vnitrostátními regulatory a celkovou úrovní je, je tam ještě mnohé, eh, co je zapotřebí vykonat. Berek by neměl být chápán evropskými institucemi E, jako takovýto úřad, ale měly by takto přijímat i vnitrostátní regulační orgány a tedy i členské státy samotné. To jedno z jako by měla být lépe definována. Komu a za co má být odpovědný berek? A také e, i samotné umístění kanceláře Bereku e, nepřispívá lepší komunikaci mezi jednotlivými aktéry. To je tedy takový souhrn toho, co jsem připravil. Já se zaměřuji na eh, drobné změny, změny strukturální a chci jít spíše eh, cestou evoluce, tak aby Ehm, Berek poskytoval eh, radě regulátorů větší eh, prostor, aby přítomnost Bereku v Bruselu byla posílena. Tímto eh, způsobem se můžeme zabývat tedy činností a ehm, místy, kde Berek funguje. Berek Berek 1 eh, obdrží také administrativní pomoc, bylo by zapotřebí, abychom se zaměřili na další stránky pomoci Bereku jeho práce. Eh, děkuji všem za spolupráci. Paní předsedkyně stínový zpravodajové, Katrin Trautmann jako první a potom další uvidíme, kdo se ještě bude hlásit. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Na úvod eh, komise navrhovala agenturu, která se jmenovala Lekmar a to byl to byla taková možnost, která byla odmítnuta regulátory, takovou částí sektoru členských států a většinou parlamentu. Struktura, hybridní struktura ve dvou úrovních byla zvolena proto, abychom zajistili dva stupně nezávislosti, lepší konzistentnost eh, pro regulatory. A takže ta myšlenka e, postupného, postupné konvergence v článku 7.7a je jasně patrná. Náš zpravodaj e, provedl podrobnou analýzu situace a daří se mu připomenout ten pokrok i e, ta místa, kde je zapotřebí ještě postoupit dál. Tento systém je ještě mladý ale ten dvoupatrový systém například je využíván i u orgánu ochrany údajů. Náš zpravodaj se především zmiňuje o umístění kanceláře. Eh, otázka umístění je otázka i pro jiné agentury. My bychom měli předejít tomu pokušení hm, se skupovat eh, kanceláře jsou to určité členské státy, které ještě neměly příležitost eh, hostit eh, nějaký orgán nebo agenturu na svém území a já nejsem proti tomu, aby na jejich území takovéto orgány byly. A co se týče pole působnosti, já si myslím, že důležité rozšířit kompetence Bereku, možná nejen ohledně některých eh, témata, ale potřebujeme homogenější postoj eh, těch vnitrostátních regulačních orgánů. A v článku 6 náš zpravodaj uvádí, eh, že tam jsou ještě velké nedostatky. Měla by dojít k harmonizaci úkolů vykonávaných vnitrostátními regulačními orgány mezi členskými státy. Musíme se na to zaměřit. Ehm, a třetí bod je, to je Eh, dynamický vztah v rámci regulačního systému, regulační orgány a jejich úloha. A máme, měli jsme už tu možnost, kterou navrhla rada, ta byla eh, zamítnuta, teď jsem říkalo kart, ale to by přišlo so Ren a proto se můžeme zamyslet, eh, zda spolupráce s Brekem by začala zpátky do DG Connect, což bylo navrženo paní Uto Hauk. Já si myslím, že by to nevedlo dobrým výsledkům, e, protože by to mohlo e, podkopat samostatnost tohoto úřadu. Měla by z něj vzniknout skutečná, tedy e, samostatná struktura. Měli bychom ten úřad posílit a rada regulátorů by měla mít možnost rozhodovat. To je budu 15. Kancelář by měla mít své vlastní perspekty, kteří by mohli pracovat v pracovních skupinách a připravovat například podle článku 7 a 7a různé postupy, a aby takto Berek mohl postupovat z vlastní iniciativy. To je to, co bych ráda dodala. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, Katrin. Nikdo se dál nehlásí ze synových zpravodajů předám tedy zpátky slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala zpravodaji za návrh a hodnotící zprávu, která se týká úřadu Berek. Když hovoříme o Bereku, já jsem vždycky nesmírně potěšena, protože já jsem připravovala i takovou zprávu, když jsme hovořili o celém balíčku Telekomu a Berek byl vytvořen jako alternativa. Alternativa vytvořit eh, něco tedy, eh, alternativu k Evropské agentuře, v podstatě se eh, vším, co jinak náleží agentuře, to, co navrhuje komise a potom parlament a rada to podpořili podpořili tento alternativní návrh, tedy vytvořit takový evropský orgán, eh, který by byl složen z národních regulačních orgánů, BEREK. V tomto smyslu má málo času. Eh, eh, tři roky když se rozvíjí, ano, a jak říká zpravodaj ve své zprávě, takže mm, otázka sídla, on zmínil článek 7, eh, eh, kde se hovoří o neutralitě sítě, o roamingu a tak dále, takže eh, zde to je to, je to podstatné a já myslím, že Berek by mm, neměl přistupovat k nějakým drastickým změnám ve své struktuře, ale, jak vysvětluje zpravodaj, i jsme to slyšeli od kolegyně Trautmann, tam jsou určité věci, které třeba ještě dopracovat. Na druhé straně se domnívám, že kontext, mm, který je propojen s touto rozpravou, stejně jako s tou před chvílí, když jsme s komisí jednali o mm, balíčku, o návrhu nařízení, o eh, vnitřním Eh, telekomunikačním trhu, tam, kde eh, figurují určité i specifické návrhy, které se týkají právě Bereku. Takže možná by bylo zajímavé a možná z toho vytěžit určité synergické efekty a propojit to. Zde eh, již máme možnost diskutovat o Bereku prostřednictvím pozměňovacích návrhů, takže možná bychom zároveň mohli zvážit některé návrhy komise. A je zde eh, jedna dost pochopitelná věc v tomto kontextu a to je možnost, aby Berek měl vždycky předsedu eh, na lhutu delší než teď, aby tam eh, každých tedy je, tam se hovoří o rotaci každých 6 měsíců a já si myslím, že to je příliš krátké. Je to řekla paní komisařka, protože mm, tam, když se to takto pořád neustále mění, tak to není vůbec dobré pro konsolidaci, stabilizaci beregu. Takže toto by mohla být příležitost právě v tomto kontextu když eh, hovoříme specificky o hodnocení činnosti Bereku, tak já ehm, zde navrhuji, že bychom mohli tedy o tomto diskutovat zároveň s jinými aspekty, které navrhuje komise a tak vlastně již to eh, předložit eh, v rámci předkládání pozměňovacích návrhů. To je vše. Děkuji. Děkuji doktor, doktorka Nikoleta Falcone, která zastupuje eh, komisi na pár minut a poté zpravodaj. Ano, děkuji. Paní předsedající, děkuji i eh, zpravodaji za zprávu, kterou si komise vyslechla s velkým zájmem a eh, jsem velice ráda, že i některé návrhy komise jsou převzaty ve zprávě zpravodaje a s tím, že vidíme, že zde jsou určité eh, aspekty, kde eh, tato zpráva v podstatě jde ve stejném směru, stejně jako závěry, které vyplývají z hodnocení Eh, hodnotící zprávy komise. A to třeba především to, že BEREF funguje dobře, eh, ukázal, že je schopen plnit základní cíl, mm, který byl stanoven pro jeho vytvoření, a to je vnitřní trh. A zároveň jsme si povšimli, že tam jsou určité prvky, které je třeba zlepšit. Rovněž stejně jako eh, jsme slyšeli od kolegyně Castillo, tak máme za to, že Berek by měl zlepšit svoji strategickou pozici a potřebuje větší stabilitu, eh, co se týče řízení úřadu. A proto komise ve svém nedávném legislativním návrhu, který byl odsouhlasen, navrhla aby Berek měl eh, nový post, post prezidenta, předsedy, abychom se vyhnuli té časté rotaci, aby tam byl někdo, kdo eh, bude organizaci řídit a kdo bude dávat určitou stabilitu a určité strategické vedení tomuto orgánu. Berek, děkuji. Děkuji. A ještě eh, nyní má slovo kolega Salvador Sedo Jalabarte poslední vyjádření. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé, eh, eh, zde i jsem eh, dostal tedy i pozici kolegyně za frakci a děkuji za to, děkuji všem, děkuji všem členům, děkuji komisi a Eh, určitě eh, zanalizujeme všechny pozměňovací návrhy a budeme se snažit eh, zajistit dobře fungující berek. Děkuji. La ringrazio. Děkuji. 2. říjen, to je termín pro návrhy a hlasování bude 5. listopadu. Takže děkuji. Prossimo punto riguarda una... Další bod to je taková žehavá věc. Trochu to je nařízení v přenesené pravomoci. Eh, eh, Evropský program monitorování země, GMS. A zde Někteří kolegové Kreisman, Klank a Nibler, Royal, Rode a Alas podepsali eh, rezoluci v tomto smyslu. Kreuzmann dostane slovo, pan Kreuzmann nejprve a poté další, kteří požádají o slovo a hlasovat o tomto usnesení, jak víte, bude zítra. 26. září. Tak prosím, kolego. Děkuji za slovo, milí kolegové kolegyně, já jsem jedním z těch, kteří jsou právě za touto aktivitu a proto velice rychle. Ano, pokud jde o delegované aktiv, přenesené pravomoci, funguje to již poslední tři roky a zároveň teda my zde navrhujeme, aby se to týkalo i tohoto nařízení monitorování země GMS. To znamená, že jsou to evropská družicová data, Eh, hovoříme zde o možnosti poplatku v této oblasti, například i v oblasti soukromých poskytovatelů těchto dat, který se obávají konkurence z veřejnoprávného sektoru. Po setkání, které proběhlo s komisí, nám bylo vysvětleno, že zde neexistuje žádná taková uh, soutěž, um, která by vyplývala ze struktury celého systému. Ovšem, já si myslím, že potřebujeme detailní analýzu, podrobnou analýzu. Když se podíváme na americký systém Lance, ten je k dispozici bez jakýchkoliv poplatků. Tato data mají čistší charakter než systémy, které máme k dispozici v Evropské unii, čili zaostáváme. Já nejsem zásadně proti svobodnému volnému přístupu. Ovšem je to financováno našimi daňovými poplatníky. Bylo by dobré, aby tímto způsobem jsme měli nové služby k dispozici, nakopli růst, měli více pracovních míst. Ovšem, já se ptám, zda tato data by měla být k dispozici všude bezplatně. Možná by šlo pouze o určitý typ dat nebo řekněme starší data, ke kterým by byl přístup bezplatný, protože soukromé operátory družic, kteří investovali velké finanční prostředky do těchto družic, by nadále mohli mít svůj podíl na trhu. Samozřejmě, že nesmíme zapomínat ani na třetí země a možnost přístupu do budoucna, i když se nezapojili do těchto našich programů, neinvestovali do toho. V rámci tohoto nařízení GMS se snažíme podívat i na možnost reciprocity ze strany třetích zemí ta data by proto neměla být k dispozici úplně bezplatně v tomto ohledu a zároveň zde nejsou jasně stanovené podmínky tohoto přístupu. Pro nás je to nesmírně důležité téma, proto si myslím, že by to nemělo být na základě aktů přenesené pravomoci. Zdá se, že komise si to uvědomila, protože v rámci nového nařízení Koperniku se hovoří o tom, že budou poskytována tato data bezplatně. Budeme-li mít k dispozici nový návrh, pokud eh, zde bude fungovat eh, postup na základě starého nařízení v přenesené akta v přenesené pravomoci, tak ta situace podle mého názoru není dostatečně jistá. U tak důležitého rozhodnutí by měla proběhnout rozsáhlá rozpráva, analýza důkladná. Z procesních důvodů bych proto chtěl, abychom hlasovali proti těmto aktům přenesené pravomoci, tak abychom udělali rozhodnutí na základě, nejprve na základě nařízení Kopernikus. Další signatáři. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji za slovo. Já si myslím, že pan zpravodaj i, to, i celá tato záležitost trošku mm, zamotala celou situaci, právě proto jsem rád, že i naše skupina se k tomu může vyjádřit. Ehm, možná to změní, pokud jde o přístup k datům, bezplatný přístup a tak dále. Možná to nebylo úplně jasně dostatečným způsobem vyjádřeno. Ta rozpráva byla velice živá. Hovořilo se zde o aktech přenesené pravomoci a jejich uplatnění. My jsme už tenkrát to bylo těsně před letní pauzou, my jsme chtěli trošku rozšířit um, ehm, pro celý, celou tuto oblast, prodloužit toto období, abychom se tomu mohli věnovat podrobněji. Naše skupina se tomu věnovala, my zde, jak pan Krocman se na tom změnil, nařízení máme na stole a budeme o tom hovořit i pokud jde o článek 15 nového nařízení Kopernikus, tam se hovoří o bezplatném přístupu k těmto datům. My jsme proti tomu, my nechceme, aby došlo k dalším opuštěním v této oblasti. Myslím si, že to mm, již by nebylo dobré, když jsme hovořili o finančních perspektivách, výhledech, financování programu Kopernikus eh, do budoucna. Čili my chceme, aby jsme přijali tento přístup, abychom se zaměřili na to nové nařízení Kopernikus a tím bychom měli možnost se věnovat celé problematice důkladně to si myslím, že je odůvodnitelné stanovisko a tak to bude reagovat naše politická skupina. Zástupce komise, paní Šultebrac, je to tak? Správně? Tak prosím, máte slovo. Um, yes, good morning everybody. Ano, dobrý den všem. Já jsem šéfem oddělení na Evropské komisi, která se zabývá infrastrukturou programu Kopernikus a i záležitosti přístupu k datům. To všechno spadá do našich pravomocí a povinností. Návrh tohoto usnesení hovoří o formálních záležitostech. Ano, že přicházíme pozdě, že bychom to že jsme to měli již udělat před několika měsíci a tak dále. Zatím se zde nehovoří o samotné podstatě. Samozřejmě, že nás by těšila spíše rozpráva o podstatě celé věci. Samozřejmě rád bych řekl, že já sám osobně, že je mi líto, že přicházíme s tím pozdě. Já jsem se ujal tohoto postupu pouze před rokem. Přípravná práce probíhala u tohoto textu. My jsme provedli konzultace s různými zúčastněnými stranami několikrát. Připravili jsme různé verze tohoto textu, několik těchto verzí, rozeslali jsme je všem zúčastněným stranám, opět jsme požádali o jejich připomínky. Čili nemůže zde být nějaký rychlý návrh a zároveň koncensus všech zúčastněných stran. My prostě jsme volili tuto cestu, koncensu, všichni nakonec souhlasili s naším textem. Čili trošku nás překvapuje to, že je zde jedna společnost, která eh, lobuje Evropský parlament v tomto ohledu a která s tím nesouhlasí. My chápeme jejich stanovisko, jejich družci jsou blízko Sentinelu 2. Ovšem, to jsme věděli již několik let. O tom jsme hovořili několikrát i s německou vládou v tom období. Rozhodnutí padlo. Sentinel 2 by nevyužíval ty senzory, které by překrývaly um, to, co pokrývá jejich společnost, to znamená ta rezoluce 5 metrů, čím by se zvýšila výkonnost našich satelitů, našich družic zase 400 násobně. My jsme chtěli prostě vytvořit určité manévrovací pole pro tuto společnost. Byli jsme ochotní a na to se jaksi zapomíná. Toto byl obrovský ústupek naší strany. Daná společnost investovala do této družice a byla si vědomá celé situace. Jelikož jejich cenzory jsou ještě pořád více než stonásobně výkonnější než naše. Myslíme si, že, by, že to prostě může ten jejich aktivity paralelně fungovat s našimi. Další problém. Zda budeme mít stabilní podmínky, zda budeme mít rámcové podmínky k dispozici pro aktivity této společnosti do budoucna? Odpověď zní ano. Náš dlouhodobý scénář uvažuje právě tímto směrem, to znamená, že rezoluce rozlišení našich satelitů se nezlepší v následující věci a to až do roku 2026. To znamená, že ta společnost, která lobuje, má skutečně stabilní biznis prostředí pro následujících 13 let. Znám málo společností, které by to mohly říci. 13 let. To je v podstatě životní cyklus dvou družic eh, takových obvyklých, protože fungují většinou po dobu sedmi let. To znamená, že teoreticky by mohli dvakrát investovat v rámci tohoto období a zajistit to, že se nezvýší konkurence ze strany Sentinelu družic. Proto bych prosil, aby celá tato záležitost byla zamítnuta. Děkuji kolega Kreutzmann, je to tak? Já nebudu, paní předsedkyně. Pan Kreutzmann, uvidím, jak se bude hlasovat. Výborně. Já jsem se vás chtěla zeptat právě, protože eh, chcete odejít, ale teď ještě bude následovat jeden příspěvek před samotným koncem kolega Ody má slovo. Já musím eh, Eh, přiznat, že ehm, u, této, u toho tajuplného tématu se o tom moc nepracovala. Vím, že byla diskuze o GMS, že to byla také tarifikace pro probírána, hovořilo se o tom, co bude zadarmo. Já teď nechápu, proč Evropská komise potřebuje právní základ ohledně toho, co bude zadarmo, protože už to je součástí toho původního právního základu. Proč tedy člověk potřebuje ještě toto nařízení kvůli, eh, kvůli tomu, jak se tedy bude eh, řešit eh, platba? Pak je tu ehm, otázka veřejných financí, soukromých financí. Víme, že veřejné finance mm, jsou limitovány že jsou využity proto, že nebylo dostatek těch soukromých e, prostředků. Kdyby bylo dostatek soukromých prostředků, tak by e, zde nebyly ty veřejné. A teď, jestli se má zablokovat jeden systém, komunikovalo se o něm s občany, že je to evropská přená hodnota, e, že to tak pomůže, že to bude tak užitečné. A Teď já nechápu, proč Evropská komise potřebuje právní základ o tom, co už odhlasovala a zdá tedy ty podniky lobují za to, aby se spostil projekt, který je velice evropský. Opravdu mi to velice znepokojuje a vůbec se mi to nelíbí. Všechno jsme tedy vyslechli, výklad, eh, přípravnou práci, několik příspěvků, pozici komise. Zítra budeme schopni se svobodně rozhodnout. Dokonce odpoledne, zítra to bude, 26. A potom na plenárním zasedání, na druhém plenárním zasedání v říjnu to budeme probírat. To poslanci vědí. A tímto vám děkuji. Eh, budeme pokračovat ve tři odpoledne. Naše dopolední práce tímto končí.